our text. Maybe some uh, some uh, Czech or Slovakian language, I all. know. Th this okay. happened uh, yesterday. We had a problem with the chat. To se stalo včera, byl problém s kanále, teď je to v pořádku. Včera se nám také nějak pomíchaly kanály. Pokud se to stane, tak mě, přes, tak mě zaražte a opravíme to. Takže prosím, pokračujte. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěla ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům za výbornou spolupráci během posledního roku. <clears throat> Nyní jako Evropský parlament můžeme ukázat, že jsme schopni získat většinu pro jasné opatření, u kterého víme, že je pouze kapkou v oceánu opatření, které je potřeba přijmout v oblasti přistěhovalectví. Takže si myslím, že tady jsme trochu před radou, co se týče evropské spolupráce. Děkuji. Také děkuji. Děkuji. Kolegyně a kolegové, jedna důležitá věc, kterou nemáte na hlasovacím seznamu. Na konci budeme hlasovat o legislativním usnesení a bude to tedy další hlasování nakonec tohoto volebního seznamu a já to pochopitelně oznámím. <clears throat> Takže budeme hlasovat pořád elektronicky, pokud na to nejste zvyklí, tak vězte tedy, že budeme hlasovat pouze elektronicky a začneme u kompromisu 1. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Uzavírám hlasování. Přijato. The vote is closed. Hlasování je uzavřeno a přijato. Nyní kompromis 2. Zahajuje hlasování. Co pak se děje? tak na chviličku přerušíme. Zdá se, že tady máme několik problémů. Paní Ferrara první, v čem je problém? Aha, nefungovalo vám hlasovací zařízení, teď už funguje, pan Růl, vám to také funguje, vám taky, vám funguje karta. Funguje všechno? Dobrá. Všichni spokojeni. Nejste spokojeni? Víte co, život je hezký, léto máme před sebou, jdeme na kompromis dvě. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Kompromis 6. To bylo přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Po, článek 1 pozměňovací návrh 111. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Článek 1, pozněvací návrh 112. Zahajuji. Uzavírám hlasování. Přijato. Článek 1, pozněvací návrh 113. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Článek 2, bod B, pozněvací návrh 114. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 2D, pozněvací návrh 115, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 116, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 14, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 117, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 118, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 119. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 133. Pardon, 120. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 133. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 134. Zahajuji. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 135. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 136. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 140 se slovy except for without recourse to any coercion or detention measures hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. Pozněvací návrh 20 Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 142. Zahajuji hlasování. V čem tam je problém? Kolegové, pozněvací návrh 141, hlasujte prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 142. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 21. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Podněvací návrh 144. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 23. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 145. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 146. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 147. A hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 24. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 149. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměvací návrh 151. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměvací návrh 152. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Eh, článek 8, pozměňovací návrh 153 a 154, které, které jsou stejné, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 155, který je kompatibilní se 156, vote, we now go to Omlouvám se, to odpadalo, takže teď jsme u 158. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 155, který je kompatibilní se 156. Zahajuji hlasování. Tak 155. S tím textem navíc, že ano? Ne. Ne, tak čistě, jenom aby bylo jasno. Budeme tedy hlasovat pouze o 155 teď. Stále je otevřeno hlasování. Hlasujte prosím 155. Odhlasovali jste? Dobrá. Tak uzavírám hlasování a zamítnu to. Nyní 157. Ne, to odpadá, tak Máte pravdu, 156. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Teď 159. Zahajuji Zase chyba 157, máte pravdu, takže hlasujeme o 157. Uzavírám. Přijato. Nyní 159. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 160. zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 161. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 162. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 163. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 166. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní citace a úvodní ustanovení a 27. Zahajuje hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozněvací návrh 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 29. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozněvací návrh 2. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A teď 33. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 38. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 40. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 41. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozněvací na 42 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 53. Hlasování zahajuji. Ne. Ne, tak 44. Pozněvací návrh 44. Hlasování zahajuji. Uzavírám. Takže zamítnuto. Pozněvací návrh 47. Hlasování zahajuji. Uzavírám. Přijato. Nyní pozněvací návrh 53 hlasování zahajuji. 53 hlasování zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozněvací návrh 56 hlasování zahajuji. Uzavírám zamítnuto. Pozněvací návrh 57, zahajuje hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozněvací návrh 58. zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 59. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 61. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 68 zahajuji. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 70. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 69. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní 74. Zahajuji hlasování. 74. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 77. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozivací návrh 78. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Pozivací návrh 79. Zahajuji. Uzavírám. Pozivací návrh 80. Předtím to bylo schváleno. Teď 80. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 81. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 82. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozývací návrh 85, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Nyní pozněvací návrh 100. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Dvanáctka. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvat se návrh 105. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. se návrh 105 musíme hlasovat znova z technických důvodů, takže opět zahajuji hlasování k pozněvacímu návrhu 105. Opakované hlasování o 105. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 106. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 108. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 110, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Teď text po změném znění, zahajuji hlasování. Jmenovitě. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní hlasování o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 42 ku 14 žádná zdržení, takže blahopřeji. Thank you, Děkuji, kolegové, dám vám pár minut a eh, na to, abyste se usadili, než přejdeme k dalšímu bodu programu.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

Kolegové, omlouvám se, že jsem vás nechal čekat. Ale teď tady začneme k bodu 14. Požádám vás, pokud se chcete účastnit debaty, abyste se usadili. Nejprve si vyslechneme prezentaci dvou pracovních dokumentů na téma holistický přístup k migraci Nejprve dám slovo stínovým zpravodajům, kteří zpracovávali toto téma z pohledu principu solidarity. Nejprve paní Mecola. Omlouvám se, udělal jsem zbytečně dlouhou přestávku, takže jste se zapovídali, ale pokud byste se usadili, tak bychom se vrátili zpátky k jednání. Takže hlavním tématem je solidarita a já požádám jednu ze spoluspravodajek, paní Robertu Mecola, aby debatu zahájila. Děkuji velice. Dobré ráno. Poté, co jsem se přeskoumala dokumenty, které máme před sebou, a uvědomila jsem si, jaký jsme urazili kus cesty. Tyto dokumenty jsou výsledkem velice dlouhých, náročných, do noci se tahnoucích jednání, což ukazuje, jak náročný proces máme před sebou do té doby, než tedy vypracujeme zprávu, ze kterou by většina z vás mohla souhlasit. Chci poděkovat paní Kienge, paní Wikstrom a paní Argentine. Ta první byla spoluspravodajka, ostatní přispěli významně k textu stanoviska. Všichni byli ochotně ustoupit ze svých vyhraněných pozic a akceptovat kompromis, protože všem nám šlo o nalezení společného stanoviska a vyslání jasného signálu. Jedním z našich hlavních principů je snažit se pomoci lidem, kteří potřebují ochranu ještě předtím, než se ocitnou v rukou bezohledných pašeráků na nebezpečných plavidlech na moři cestou do Evropské unie. Chceme také otevřít bezpečné možnosti žádosti o azyl pro ty, kteří se naši ochranu opravdu zaslouží. Není to prostě problém, který bychom teoreticky mohli řešit, ale je to realita, se kterou se potýkáme. Nebudu opakovat eh, znění té zprávy, ale řeknu, co je hlavní. Za prvé, pokud jde o přesídlení, říkáme jasně, že se musí zapojit všechny členské státy. Tady musí postupovat státy unizono a akceptovat smysluplný počet uprchlíků, pokud mají opatření mít smysl. Postup komise v tomto ohledu je dobrým příkladem. Zároveň je třeba přijít s kvalitními postupy pro integraci. Nestačí lidi pouze přesídlit, ale musíme je také vybavit nástroje, aby se o sebe dokázali postarat do budoucna. Členské státy se musí podě- poučit ze zájemných zkušeností a také sdílet společné strategie. Vízový systém a systém urychleného řízení na bázi humanitárních principů by měl být posílen. Členské státy by měli mít možnost udílet humanitární víza již na území třetích států. Pokud jde o znovu sjednocení rodin, to je velmi důležité téma. Především však jde o to, aby rodiny se vůbec nerozdělily, protože eh, ucelená rodina má lepší výhlídky na integraci z dlouhodobého hlediska. Také musíme posílit úlohu Frontexu, který může fungovat jako takový koordinátor v této oblasti. Tam, kde jde o solidaritu a záchranu uprchlíků, tady opět zdůrazňujeme, že solidarita je základem celého systému Evropské unie a selhání Evropské unie a jejich členských států v tomto ohledu svým přistoupením do Evropské unie všechny členské státy vlastně přistoupily na základní uh, pravidla a práva. Pokud je pak nedodržují, ohrožuje to jednotu Unie. Potřebujeme mít také závazný mechanismus pro distribuci žadatelů o azyl mezi členskými státy, jakmile je naplněn určitý minimální počet. A to tedy mechanismus, který je vyvážený a spravedlivý. A měl by být také na permanentní základě, abychom je nepoužívali jen k řešení krizí z dlouhodobého hlediska to znamená také řádný přeskum dublinského nařízení, abychom zjistili, co lze udělat pro to, abychom jej nahradili nějakým stálým a závazným mechanismem pro přesídlení. Tady se do věci musí zaplatit i vně, zapojit i vnější služba. Pokud jde o záchranu uprchlíků na moři, tady je třeba solidní a, a trvalá reakce ze strany Evropské unie, tak abychom zabránili úmrtím na moře. Záchrana životů na moři musí být první prioritou a řádné financování záchranných operací pomůže členským státům v tom, aby ochotněji poskytovali svůj personál a plavidla a technické vybavení. A konečně paní Kionga a já chceme přijít se stanoviskem, které mm, obsahuje pádné formulace a tím pádem nás někam posune. Doufáme, že tedy tento úvodní text je proto dobrým výchozím krokem a těším se na další debatu. Děkuji, Roberto, děkuji také za to, že jsi byla stručná. Asi jsem měl říci, že naše pracovní metoda se opírá o myšlenku spoluautorství. Máme tu také paní Vikstrom a paní z Argentíny, které jsou také spoluautorkami textu. Já vám samozřejmě dám později slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak už řekla moje kolegyně paní Mecola, Výsledný text je výsledkem kompromisu, kdy se nám podařilo sladit rozdílná stanoviska, která nebyla vždy eh, stejná nebo sladěná. Princip solidarity a sdílení zodpovědností nemůže zůstat jenom abstraktním konceptem. Je třeba to uplatnit v praxi v rámci evropské Eh, přistěhovalecké politiky a musí se stát také společným právním základem pro jakékoliv další aktivity v této oblasti. Solidarita musí být zjevná v ve všech těch krizových situacích, kterým dnes čelíme, ať už jde o záchranné operace nebo tedy uvolnění dalších prostředků pro operace jako Triton a podobně. Nicméně zároveň chceme po členských státech, aby schválili založení stálého evropského mechanismu pro hledání a záchranu uprchlíků, kteří jsou v ohrožení. A aby členské státy za tímto účelem eh, uvolnili především své eh, vybavení, své hmotné zdroje. Musíme také nabídnout alternativní legální cesty eh, toho, jak požádat o, zali, tak, o azyl, tak abychom chránili ty, kteří tedy jsou skutečně persekováni. Eh, tento materiál je teprve prvním krokem, i když velmi důležitým, vzhledem k tomu, jak vypadá situace na světě. A my tedy budeme apelovat na komisi v tom smyslu, aby připravila eh, závazný legislativní návrh toho, jak by fungoval na bázi článku 78.2 smlouvy Evropské unii trvalý mechanismus záchrany a vyhledávání uprchlíků. A mezi tím budeme hledat nejlepší způsob, jak vyjádřit princip solidarity ve vztazích mezi členskými státy a také solidaritu směrem na venek. Vítáme návrh přesídlení, který, se kterým přišla komise, ale je třeba stíhají nazírat v kontextu současné situace. V tuto chvíli komise by měla odprezentovat legislativní návrh, kterým se zakládá trvalý závazný mechanismus pro přesídlování v rámci členských států. Tady, tady neuvidíte žádná čísla v našem pracovním dokumentu. Nám jde především o to, aby program zahrnoval přesídlení významného počtu uprchlíků na základě určitého klíče pro jejich redistribuci, přičemž tedy ta kritéria eh, budou brát v úvahu i hustotu osídlení a velikost hostitelské země. Uvědomujeme si, že některé aspekty společného evropského azylového systému mají svá omezení. Například chybí princip vzájemného uznámení, vzájemného uznávání rozhodnutí o udělení azylu a chybí také dostatečně průrazná ustanovení, pokud jde o princip znovu sjednocení rodin. Vítáme také myšlenku přeskumu dublinského eh, rozhodnutí a také většího zapojení eh, vnější služby. I parlament tady musí hrát důraznější úlohu tak, abychom eh, zajistili respekt pro lidská práva. Nebudu eh, dál tedy řešit prezentaci pracovního dokumentu, ale eh, chci poděkovat kolegům za spolupráci a vyzývám ostatní frakce, aby se poučili z našeho příkladu. Je třeba zásadně změnit způsob, jakým uvažujeme a jednáme, položit nové základy evropské imigrační politiky a to na principu solidarity. Děkuji, děkuji vám oběma. A nyní dáme slovo paní Wikstrom a paní Sargentini, které odprezentují eh, ten druhý dokument o bezpečných a legálních cestách. Děkuji. Tento materiál připra- jsem připravila já ve spolupráci s paní Sargentini a musím říct, že tu spolupráci jsme si užili. A také bych asi měla něco říci k naší pracovní metodě. Na půdě tohoto parlamentu by se mělo mnohem intenzivněji spolupracovat mezi frakcemi a náš dokument je právě dobrým příkladem takové týmové spolupráce. A já tedy chci poděkovat mým spolu zpravodajům za to, že postupovali velice otevřeně. A nakonec e, tady to vlastně povede k navýšení důvěryhodnosti parlamentu a ukážeme, že parlament dokáže mnohé, pokud jednáme společně. Při spolupráci s Judith jsme kolikrát měli pocit, že si čteme myšlenky a mohli jsme se tedy vzájemně věřit, což je také velice příjemné. Já už jsem mnohokrát řekla, a budu to zase opakovat, že bezpečné a legální cesty jsou naprosto zásadní pro to, aby lidé měli možnost vyhnout se tomu, aby upadli do eh, spáru bezkrupulózních pašeráků, kteří zneužívají jejich eh, zoufalé situace. Pokud se nám podaří nastavit bezpečné a legální kanály, budeme mít zároveň daleko lepší představu o tom, kdo vlastně do Evropské unie a do členských států putuje. A pokud se nám podaří tyto toky zvládat předvídatelným způsobem, budeme také lépe připraveni na lidi, kteří k nám putují, nastavíme daleko lepší eh, podmínky azylového řízení a daleko účinnější politiky. Judith a já jsme v našem materiálu navrhli hned několik řešení, některá z nich již existují, ale je dobré na ně navázat. Stávající legislativu je jistě dobré zlepšit, ale eh, musí být eh, využívána v daleko větším měřítku a musí se stát povinnou pro členské státy. To je naprosto zásadní. Dále řešíme problematiku humanitárních víz, zvýšené intenzity přesídlování, přijímání eh, uprchlíků z humanitárních důvodů, soukromý sponsoring, akademická stipendia, eh, možnost dát azyl i ostatním členům rodiny a další aspekty. Nebudu zacházet do detailů, protože všechny ty aspekty máte před sebou a možná budete mít čas někde na pláži v létě si ten dokument opravdu přečíst. Já tedy budu pokračovat v této velmi inspirativní a užitečné spolupráce. Pokud tato zpráva Evropského parlamentu bude dostatečně důrazně formulována, tak vlastně e, tedy odstraníme nebo tu neochotu o věcech otevřeně debatovat. A to je také samo o sobě pokrok. Dnes dopoledne jsme hlasovali o dokumentu o přesídlování od Skakel. Schválili jsme ji a já doufám, že naše ambice nyní členské státy v praxi dokáží naplnit a to co nejrychleji. Členské státy totiž upřímně řečeno se zatím příliš nesnažili, je tedy dobré, pokud začneme všichni spolupracovat na řešení této situace. Nám se podařilo vytvořit tuto měnovou unii, vytvoříme brzy energetickou unii, máme interní trh, ale zatím jsme vlastně nevytvořili nic, co by se podobalo humanitární Evropské unie a myslím, že je nejvyšší čas. A pokud jde o vzájemné uznávání rozhodnutí a udělení azylu, to je také velmi důležité téma. O solidaritě můžeme hovořit dlouho, nelze ji tedy legislativně nutit, ale je možné ji opravdu v praxi osvědčit ve chvíli, kdy každý členský stát na sebe vezme určitou míru zodpovědnosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, Cecilie. Nyní Judith Sargentini, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji Cecílii, děkuji Robertě. Už tady zazněla celá řada věcí, takže nemá smysl je opakovat, ale proč potřebujeme eh, bezpečné cesty a legální cesty. Všichni známe odpověď. Nechceme, aby lidé byli nuceni k tomu volit si cesty nebezpečné. Už je to čtyři roky, kdy ze Sýrie eh, přicházejí eh, uprchlíci pobývající předtím eh, v táborech. Oni vědí, že je nečeká žádná záchrana a v okamžiku, kdy nemáte žádnou naději do budoucna, tak se snažíte zajistit si lepší život. A tak jsme svědky lidí, kteří jsou uprchlíky již několik let, eh, jsou mm, většinou někde eh, zajištěni v nějakých táborech eh, uprostřed pustiny, snaží se dostat do Evropy a začít zde nový život. Víme, že další kontroly na hranicích navíc nebo vojenské zásahy nepomohou, protože lidé zkrátka se snaží zajistit si lepší život. Takže na toto musíme myslet a proto si osobně myslím, že jediný způsob, jak eh, zastavit eh, příliv eh, imigrantů přes moře, je nastavit legální cestu teď k dokumentům kolegyň. Chci se zmínit o rodinných příslušnících. Já si myslím, že potřebujeme štědřejší možnost, jak zajistit slučování rodin. Vidíme, že stále více členských států chce eh, začít testovat schopnost integrace a jazykovou znalost a využít eh, tyto testy jako možnost odmítnout rodinným příslušníkům přístup do Evropské unie. Myslím si, že tento pracovní materiál jasně říká, že tyto eh, testy jsou eh, často zbytečně restriktivní, což je ještě velice jemně řečeno. Myslím, že takovým politikám se musíme vyhýbat. Také zdůrazňujeme, že v dubnu roku 2014 Evropská komise, tehdy komisařka Malstrom, stanovila pokyny, jakým způsobem implementovat směrnici o slučování rodin a jasně řekla, že veškerá opatření, které je možné učinit pro integraci osob do společnosti, eh, by nám mělo znamenat, že jim blokujeme přístup do evropské společnosti. Jinými slovy, byli bychom rádi, kdybychom se těmito pokyny nadále řídili a prováděli, což bohužel v tuto chvíli ten případ není. Do budoucna předpokládáme že EASO bude hlavním koordinátorem, pokud jde o evropskou asilovou a migrační politiku, protože nemá smysl eh, nevyužít tohoto, té možnosti mít jediný spravedlivý systém místo systému 20. A poslední věc, pane předsedo, ještě poslední dvě věci. Za prvé, možnost nabídnout humanitární víza na evropských ambasádách a konzulátech. To zde zdůrazňujeme, protože je možné ušetřit eh, lidi té nebezpečné cesty do Evropy prostřednictvím humanitárních víz a následně zbytek procesu už může probíhat v Evropě. A teď už skutečně poslední poznámka na závěr. Je potřeba jasně si definovat, co to znamená masový příliv. Protože legislativa, která nyní platí, se nepoužívá. My jsme dnes hlasovali o systému eh, relokace, který vychází ze stejného článku smluv a vlastně o tom hlasujeme, protože nám nefunguje dosavadní legislativa není schopná se vypořádat s krizovou situací masového přílivu. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Dostáváme se eh, k celé řadě klíčových eh, citlivých záležitostí, které jsou eh, podstatou celého problému, takže děkuji za nastínění, nastínění všech těchto záležitostí. Já nevím, jestli je nějaký problém s kanálem. Mám tam... For this morning. It's a bit strange. This has been happening uh, for two days. I'm not sure. It's some technical issue. Nevím, nevím, co se, co se děje. Snad se to podaří vyřešit eh, a snad slyšíte v pořádku české tlumočení. Pokud je nějaký problém, eh, dejte nám prosím vědět. Tak vím, že tady máme ještě stínové zpravodaje z další politické skupiny, které by se, kteří by se chtěli možná vyjádřit. Pokud je tomu tak, tak prosím, mi dejte vědět, přihlašte se, vážení kolegové, k tomuto pracovnímu dokumentu. Dávám tedy přednost stínovým zpravodajům. Proto nejprve Helga Steven za EKR vystoupí jako první, potom Barbara Spinelli jako stínová zpravodajka za GUE, nejprve tedy Helga, potom Barbara. Dank u wel, voorzitter, beste collega. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Já vám chci především poděkovat. Chci poděkovat oběma zpravodajkám za tyto pracovní dokumenty a musím říct, že jsem trochu zklamaná, protože jsem dostala dokumenty teprve dnes ráno a není přece možné zajistit řádnou kvalitní práci, když dostanete dokumenty na poslední chvíli, takže já teď vlastně vystoupím jenom na základě toho, co tady dnes při diskusi eh, zaznělo. Pak samozřejmě si eh, později ty dokumenty pečlivě prostuduji. Takže tuto chvíli bych chtěla říci, že klademe důraz na možnost nových imigračních kanálů, s čímž nemám problém, ale samozřejmě, že je potřeba se vyhnout druhému extrému. Předtím jsme byli proti, teď se zdá, že si volíme přesně opačnou cestu, takže si myslím, že je potřeba spíše nastavit nějakou rovnováhu mezi novými migračními kanály a zároveň vzít v potaz otázku kontrol na hranicích a návrat mm, uprchlíků z ekonomických důvodů. Musíme být tedy reální, já myslím, že to je více než potřebné a sama se pokusím eh, nastavit tu správnou rovnováhu, pokud jde o nové migrační kanály, ale Skutečně si musí, myslím, že musíme zůstat eh, nohama na zemi, pokud jde o řešení migračních tlaků, pokusit se uvolnit je novými kanály, to myslím, že není udržitelné, protože uh, když se podíváte za evropské hranice, tak tam eh, na vstup eh, do eh, Unie čekají miliony lidí, není možné to řešit humanitárními vízy. Musíme být reální, musíme řešit původní příčiny migrace, což je často ekonomická situace v zemi původu uprchlíků nebo válečný konflikt a tak dále. Tyto záležitosti je potřeba řešit což je pochopitelně mimo působnost této zprávy, nicméně přesto na to nesmíme zapomínat. Musíme být tedy realističtí a já se samozřejmě dokument eh, nyní pečlivě prostuduji a po letní přestávce se k ním hodlám vyjádřit. V tuto chvíli je to ode mě vše. Chci všem poděkovat za to, že přispěli ke zpracování tohoto dokumentu i k této diskuzi a vyjádřím se k němu později. Děkuji, Helgo. Pokud jde o načasování, tak eh, cecíle Vekstrom to uvedla, že se jedná o první prezentaci dokumentu, že budete samozřejmě mít možnost vše si během letní pauzy prostudovat, protože ono bylo velice eh, obtížné zpracovat ty dokumenty v takto krátké lhůtě. Takže já naopak děkuji kolegyním za to, že vše připravili takto narychlo. Děkuji tímto i sekretariátu a dalším spolupracovníkům za pomoc a podporu. Takže samozřejmě léto budete mít na to, abyste si vše pečlivě prostudovali, jak už to řekla Cecílie, pak se k tomu vrátíme. Za GUE s tínovou zpravodajkou je Barbara Spinelli, prosím máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci především poděkovat eh, autorům tohoto velice důležitého dokumentu a zašlu doporučení naší frakce k celé věci co možná nejdříve. V tuto chvíli bych ovšem chtěla říct, že tento pracovní dokument znamená, že zajistit určitou možnost přístupu je jediný reálný způsob, jak se vypořádat s rostoucími migračními tlaky. Myslím si, že jde opravdu o jediný způsob, o jedinou možnost. Jak eh, narušit sítě převaděčů. Je potřeba zajistit přístup pro žadatele o azyl s tím, že budeme mít na paměti reformu vízového kodexu, hmm. která právě probíhá. Je potřeba mm, nastavit eh, celý systém pro žadatele o azyl, především jasně podmínky pro přijímání, právo na odvolání a zajistit také uplatňování ustanovení o humanitárních vízech. Já vím, že vyjednávání mezi radou a komisí v této věci není vůbec snadné, ale jak řekla Judith z Argentiny, tyto humanitární, humanitární víza by měla dávat přístup do celé šengenské oblasti. V dokumentu se v jedné části hovoří o solidaritě. Pro mě je to zásadní priorita je třeba zajistit eh, uplatňování ustanovení o mezinárodní ochraně a sem musí spadat také preference pro eh, žadatele eh, hostitelské země a teprve na druhém místě musí být jejich kvalifikace. A poslední věc k solidaritě. Nesmíme zapomínat na to, že po 18. dubnu, kdy došlo k zintenzivnění pátracích a záchranných operací ve Středomoří, jsme požádali úpravy v misi Triton a změny v tom 30-mílovém okruhu. Víme, že lodě členských států působí v záchranných eh, misí v rámci operace Mare Nostrum, nicméně v posledních týdnech došlo k omezení těchto akcí a od počátku července, alespoň takový mám dojem, se začínají katastrofy na moři opět eskalovat, zejména poblíž eh, tuniského a libijského pobřeží. Situace se zhoršuje také na, na Sicílii a v tuto chvíli má na starosti samozřejmě eh, ochranu, ochranu italská pobřežní eh, stráž a Evropské rodě nezasahují. Za FDD pan Korao, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste nás požádal, abychom se vyjádřili k pracovnímu dokumentu, ale upřímně řečeno, myslím, že toho nikdy nejsme schopni, protože jsme dostali opravdu na poslední chvíli včera večer, takže souhlasím s tím, co říkala kolegyně Stevens, eh, není možné se k tomuto dokumentu vyjádřit, když jsme neměli ani čas si ho přečíst. Doufám, že se slyšíme. Pan předseda přerušuje. Eh, paní Mecola vysvětlovala, že se nebude dnes nějak hlasovat. Ano, já chápu, ale mm, i pro tu diskuzi je to velice obtížné. Je obtížné diskutovat, diskutovat o dokumentu, který jsme neměli možnost si přečíst. Takže tuto chvíli mohu pouze říci, že souhlasím s tím, co tady řekli kolegové přede mnou. Problém spočívá v tom, že je třeba dobře porozumět tomu, jak se bude diskuze vyvíjet nadále, protože my samozřejmě můžeme opakovat to, že se všichni shodneme na zásadě solidarity, na tom, že je potřeba revidovat stávající pravidla, že potřebujeme více zapojit vlády členských států. Můžeme o tom diskutovat i nadále, ale v mezidobí dochází k tomu, že do Evropy přijíždějí eh, stovky a stovky imigrantů do mého regionu na Sicílii. V každém případě je to naléhavá situace, která si žádá okamžité řešení. Včera odpoledne jsem hovořil s starostou Agusty a oni opravdu neví, co si počít eh, neví, jakým způsobem se vypořádat s touto zcela mimořádnou situací, nemají prostředky k přepravě lidí k tomu, jak situace řešit. Takže rozhodně potřebujeme nastavit přímé kontakty s našimi vládami, regionálními vládami a hledat rychlé řešení, protože v tuto chvíli lidé stále na moři umírají. Teoreticky za to je tato práce, kterou tady vidíme, eh, velice kvalitní, ale my se teď musíme zamyslet nad tím, jak vše převést do praxe. Pan předseda, pokud se k tomu mohu také vyjádřit, eh, tak eh, my máme nastaven určitý legislativní proces. V rámci konzultace se řeší relokační mechanismus. Keller k tomu svou prací přispěla velice efektivně, se podílela na radě ministrů. Ministři nás vyslechli a myslím, že se snažíme efektivně pracovat jako parlament. Vyjadřujeme se k těm číslům, která jsou k dispozici, k solidaritě. My jsme tam se byli na zasedání ministrů Slyšeli jsme tu diskuzi o relokačním mechanismu. Máme tedy svou přímou roli, kterou se snažíme eh, uplatňovat a ten holistický přístup je spíše myšlen ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Takže možná to vypadá, že se teď vzdalujeme bezprostřednímu řešení, ale ono je třeba uvažovat i o dlouhodobějším řešení. A pokud jde o pracovní metodu, tak já už mám určitou zkušenost eh, s těmito záležitostmi kde je více kolegů jako spoluautoři. A tak eh, chci poprosit kolegy, abyste podpořili tuto pracovní metodu, pokusili se ji tolerovat, protože skutečně nic lepšího zatím dispozici nemáme. My se za výbor Libe snažíme pracovat velice intenzivně. A chtěl jsem to teď tady mm, říct na vysvětlenou, protože mm, svět není dokonalý a teď přes léto snad budete mít eh, čas eh, se vše prostudovat a k diskuzi se znovu vrátit. Chtěl jsem to vysvětlit hlavně pro nové poslance, aby hm, chápali podstatu této inkluzivnější eh, metody spoluautorství, což se trochu liší od té obvyklejší metody jednoho zpravodaje a stínových zpravodajů ale pak dojde k tomu, že dokumenty někdy jsou k dispozici těsně před diskuzí. Další stínový zpravodaj za ENF, pan Lorenzo Fontana, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych byl také velice rád, bych měl více času na prostudování tohoto dokumentu. Je jasné, že tedy máme na léto co dělat. A doufám, že dostaneme eh, od eh, dalších evropských institucí globální eh, dokumenty k imigraci. Solidarita, to je samozřejmě důležitá věc, stejně jako nastavení bezpečných eh, kanálů a tras, ale zároveň je třeba vzít v potaz, že není možné přijmout úplně každého, kdo do Evropy hm, přijede. Nebo pokud by si to někdo přál, tak je potřeba, aby vysvětlil, jakým způsobem chce všechny imigranty integrovat. Pokud hovoříme o celoevropském globálním přístupu v tuto chvíli, tak se mi zdá, že v Evropě je řada členských států, um, které jsou v problematické situaci. Podívejte se například na Řecko. V okamžiku, kdy tam není dostatek práce pro samotné řeky, bude jistě velice obtížné, aby se v Řecku integrovali imigranti, protože integrace to znamená především, že jste schopni si najít práci, protože jakým jiným způsobem se chcete zapojit do společnosti. Takže pokud si přejeme přistoupit k imigraci komplexně, tak mi někdo bude muset vysvětlit, co budou eh, těto lidé dělat po té, co dorazí k našim břehům. Také by mě zajímalo, jak lidé, kteří již dorazili, a jsou to takzvaní ekonomičtí eh, emigranti, eh, co budou dělat? Necháme si je zde všechny nebo budeme zvažovat repatriaci? Myslím, že potřebujeme dokumenty i k takovýmto politikám a možná bychom měli také zvážit to, jak nakládat migranty, kteří eh, sem přijedou a následně spáchají trestnou činnost. I k tomuto bychom měli mít nějaký dokument eh, o situaci eh, takovýchto osob. Zda by měli zůstat, anebo by se měli odpekat trest v zemi původy, původu. Takže je třeba to zvážit komplexně, není možné se soustředit pouze na jednu část celého jevu. V mé zemi, znovu se to teď opakovalo, před několika málo dny se k nám dostávají autobusy plné lidí, vystoupí v malém městečku, kde žije 2000 obyvatel a pak už nikdo neví, co se s nimi stane. Tuhle se to odehrálo v mém regionu, v malém městě. Eh, do malého města dojeli neznámí lidé, neviděli jsme, o koho se jedná, zda jsou to uprchlíci, dostali ubytování v místních budovách, ale pak eh, s nimi byly problémy, místní si na ně stěžovali ani eh, všichni moji voliči nemají v mém regionu zajištěné bydlení, takže lidé protestovali. A člověk si musí říct, co to vlastně znamená, ta solidarita eh, v této věci. Znamená to, že to hradíme z peněz někoho jiného, to potom není solidarita. Pokud nám jde o solidaritu, měli bychom ji začít eh, předně eh, projevovat vůči mm, našim lidem, kteří jsou v komplikované situaci. Děkuji. Pan předseda, teď už přejdeme k dalším poslancům, kteří si požádali o slovo. Nejprve vystoupe, vystoupí paní Winberg. Okay, I'm going to now... Eh, okay. After, just, just one second. Ještě vteřinku, paní Winberg. Já už pak uzavřu eh, řečnický seznam, protože už je mm, příliš dlouhý a nemáme tolik času. Takže na to upozorňuji, vážení kolegové. Paní Winberg, máte slovo, prosím. Děkuji. Helga Stevens eh, to již zmínila a já se s ní shoduji. Ono není jednoduché pracovat tady s materiálem, který jsme si eh, nemohli prostudovat. Eh, opravdu nelze očekávat, že pochopíme automaticky, co kolegyně chtěli napsat. My tady často hovoříme o bezpečném, legálním přístupu a já se opakovaně ptám, jakým způsobem to eh, konkrétně řešit. Tak například, pokud bychom měli otevřít například v Libanonu konzulát, já jsem tam byla před měsícem, tak 1,5 milionu oprchlíků tam již nyní čeká. Znamená to, že všichni dostanou ve Švédsku trvalý pobyt, to nám navrhujete a jakým způsobem budete případně ty lidi vybírat. Je jich tam tolik, tolik, kteří mají důvod k azylu a měli by případně právo do Evropy dorazit. Je potřeba si odpovědět na tuto otázku, jakým způsobem je tedy budeme vybírat. Vy říkáte na základě zdravotního stavu, ehm, bez rodiny a tak dále, ale mm, to skutečně jasně nestanoví, koho přijmout a koho ne. Integrace, to je další věc když eh, eh, vy hovoříte o výměně osvědčených postupů, dobře, Švédsko je do určité míry dobrým eh, příkladem, ale přitom i tam integrace naprosto selhává, nedaří se. A nebyli jsme schopni nastavit integrační, plně funkční integrační systém, přesto jsme na to vynaložili, přestože jsme na to vynaložili obrovské peníze. Máme dnes eh, velké problémy eh, s lidmi, kteří se, bouří, páchají eh, nejrůznější trestnou činnost. Zkrátka jsme nebyli schopni tento jev zvládnout a Švédsko rozhodně není v tuto chvíli dobrým příkladem pro ostatní. Další věc. Imigrace v Řecku, tam je obrovská nezaměstnanost, již není 50%. Co uděláte s emigranty, kteří se nebudou schopni najít práci, budou marginalizováni? Je třeba uvažovat dlouhodobě. Solidarita také znamená, že pomůžeme lidem tam, kde jsou nyní. A my už teď máme určité právní cesty, jak zajistit emigraci do Evropy, takže si myslím, že bychom ehm, měli eh, dostat těm kvótům a kvótám, které jsou stanoveny. Paní Verčia. Děkuji. Jako všichni ostatní kolegové, kteří se zatím vyjádřili, i já musím říci, že jsem si nepřečetla ten dokument, protože jsem ho zrovna dostala v písemné verzi, takže pouze obecné připomínky. Musím říct, že když přistupujeme k této agendě, tak hovoříme o komplexním přístupu, ale na druhou stranu nezasazujeme věci do časového a prostorového kontextu, což mi vadí. Právo na azyl se musí vnímat v celosvětovém kontextu. A práva uprchlíků a práva na azyl, to jsou přece konkrétní otázky, které je potřeba řešit u jednotlivých přistěhovalců. Já mám pocit, že v některých vystoupeních se všechno směšovalo a já jsem jenom chtěla připomenout pár věcí. Probíhá celosvětová humanitární krize a Evropa zdaleka není tou částí světa, který čelí největšímu přílivu migrantů. A UNHCR při, vydali zprávu, kde hovořili o 60 milionech uprchlíků a vysídlených osob. U nás se tady uh, hovoří o pár tisících osob. Já musím říct, že v absolutních číslech je to sice hodně, ale když se na to podíváme v kontextu celosvětového vývoje, tak to zase tolik není. A chci jenom připomenout, že Evropská unie je pořád nejbohatší částí světa. Je to tedy otázka politické volby a mezinárodních závazků, které jsme na sebe přijali v oblasti práva na azyl. A myslím, že dnes pracujeme hlavně na této otázce, ale myslím si, že je potřeba znova to zasadit do celosvětového kontextu. Ano, probíhají a probíhaly humanitární krize, které byly výrazně významnější než tady tato. Já vím, že tady hovoříme o migračních tocích, ale podívejme se na to, co se děje na jihu. Podívejme se na to, co se děje na Blízkém východě. Eh, jaké situace řeší země, které už tak jako tak mají problémy. Takže ano, máme volbu, ale solidarita a logistický přístup znamená, že to musíme zasazovat do širšího kontextu, protože jinak v podstatě to bude jenom eurocentrismus. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji. Nyní pan Jurek. Děkuji bardzo. Já... Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl podpořit to, co říkala Helga Lorenzo a ostatní k přípravě tohoto textu. Je velice dobře, že tento text byl sepsán. Děkujeme za něj. A nicméně, kdyby mu předcházela diskuse, tak by opravdu mohl být výsledkem naší rozpravy. Nebo alespoň závěrem z té diskuse. Mohli jsme ho také dostat dříve a tu diskusi přeložit na pozdější dobu, tak abychom se k tomu mohli lépe vyjadřovat. Ale to říkala řada kolegů, takže se k tomu nebudu vracet. Chtěl jsem jenom upozornit na několik věcí. Za prvé, musíme rozlišovat mezi uprchlíky z krizových oblastí a hospodářskou migraci. Co se týče uprchlíků, tak ti potřebují pomoc, musíme pro ně připravovat cesty, jak se sem dostat, ale to by nemělo znamenat, že tím vzniká záminka pro otevření přímé cesty do Evropy. Protože uprchlíci většinou přece chtějí najít to nejbližší bezpečné místo, nechtějí jet eh, daleko 2000 kilometrů do nějaké jiné země. To je první věc. A za druhé, hodně jsme hovořili o slučování rodin. V pozněvacích návrzích, které jsem předložil k této zprávě, paní Keller, jsem hovořil o tom, že to je priorita. Ochrana dětí, to je přece o nalezení jejich, eh, o jejich skutečných rodičů, protože každé dítě má jednou matku a jednoho otce případě muslimských zemí eh, se často setkáváme s legální poligamí. A co v takovéto situaci vlastně znamená slučování rodin? Berme to v úvahu. Prioritou je ochrana dětí a to je univerzální zásada, kterou musíme dodržovat. Takže nezapomínejme na to, že rodilné okolnosti často znamená slučování nějakých struktur, skoro ne úplně klanových, ale třeba poligamních. A to je fenomén, který vidíme v zemích původu migrace a musíme se na to dívat eh, realisticky, tak abychom nepůsobili problémy. A potom třetí záležitost, o které už jsme také hovořili. Já se vzpomínám, že před 12 lety po oranžové revoluci v Ukrajině se začalo hovořit o absorpční schopnosti dnes máme otázku zase této absorpční schopnosti v souvislosti s migrací. Tehdy to bylo se schopností vstoupit do EU, tedy s možností přijmout tyto lidi a integrovat je. Protože pokud máme migrace příliš, tak je to na úkor již stávajících přistěhovalců, které je potřeba integrovat. Často ty nepříjemné nálady mezi migranty eh, reflektují naši politiku v tom smyslu, že nutíme země do přijímání přistěhovalců. A pak, když by takovýto tlak neexistoval a přistupovali jsme k tomu pragmatičtěji, tak by takovéto nálady nebyly. To jsou všechno věci, které je potřeba vzít v úvahu, pokud skutečně chceme tento problém vyřešit. Problémy, které se objevují, jsou významné a když je analyzujeme, tak tyto aspekty nemůžeme opomíjet. Nyní Marie Lorestan, prosím. Děkuji. Musím říci, že se mi podařilo si zprávu rychle přečíst a je velice kvalitní, na pomocná, dobře zpracovaná. Děkuji celému týmu, protože jsem pochopila, že to byla tedy týmová práce velice úspěšná. Navíc je to začátek celé diskuze. Teď budeme mít léto na to, abychom si vše promysleli, ale chci ještě říci, že co mi v diskuzích chybí a co mi chybí i v této zprávě, je druhá stránka věci. Už to tady zaznělo, že narážíme na problém, jak vyvolat pocit solidarity u lidí z přijímajících států, protože solidarita to není nějaký stav věci, to je eh, určitý pocit, který eh, vzniká mezi lidmi a my víme, že dochází eh, zároveň k radikalizaci, o tom jsme tady hovořili včera a ono je to vše vzájemně provázáno. Kromě integrace musíme myslet také na osvětu, na proškolování e, lidí i mezi žadateli o azyl, kterým již byl azyl přiznán, aby sami dokázali hledat mezi dalšími žadateli určité styčné osoby, které mohou pomoci. Je potřeba spolupracovat se sdělovacími prostředky, protože média spíše šíří negativní obrázek. V médiích najdete ty nejhorší příběhy a příklady. A pak vidíme, že i ve Švédsku jsou um, velice špatné příklady ale já bych rozhodně neřekla, že je to systém, který selhal, navzdory tomu, co říkala kolegyně. Já Švédsko docela znám, takže opravdu, když se vezmete náš region eh, po Baltí, eh, tak víme, že Švédsko bylo vždy velice otevřené, Dánsko stálo mimo, Finsko někde uprostřed eh, a pak jsou tam baltské země úplně dole tak se ptám, proč by neměla vzniknout regionální solidarita mezi zeměmi celého regionu, kde bychom sdíleli eh, tu odpovědnost vytvořením regionálních sítí. A také bychom měli uvažovat o solidaritě mezi městy. Když slyším, že jedno město v Itálii má problémy, tak se dokážu představit, eh, že jiní eh, jiná města, jiní lidé v jiných městech by možná mohli pomoci, takže kdyby existovaly přímé kontakty, tak by možná došlo také k většímu projevu solidarity. Myslím, že bychom se měli spustit z té úrovně Bruseli, Bruselu a uvažovat eh, o přímé solidaritě v terénu. Uh, Děkuji. Dobrá, poslední dva vystupující. Prosím o stručnost, protože přetahujeme. Děkuji. Předtím, než jsem byla v politice, tak jsem byla inspektorkou. Pracovala jsem jako detektiv, viděla jsem problémy, nacházela jsem řešení a neprotahovala jsem to. Teď to tady protahujeme. Víme, že máme problémy s nelegálními přistěhovalci. Víme také, že máme dvě kategorie přistěhovalců, ty politické a ty ekonomické. A měli bychom se postarat o to, že s každou skupinou budeme pracovat tak, jako je potřeba. Máme politické uprchlíky, kteří musí opustit svou zemi, protože jim jde o život. A je potřeba jim pomoci se odtamtať okamžitě dostat. Co se týče hospodářských přistěhovalců, tak tam, kde to jde a kdy to jde. Myslím, že všechny země by se měly rozhodnout, jaké osoby potřebují a kde. Měli bychom dělat to, co dělá Kanada. Když se snažíte přestěhovat do Kanady, tak mají uvedeny oblasti, říkají třeba, pokud chcete pracovat v potrubí, tak můžete tam a tam. A myslím, že i to bychom měli tady dělat, protože řada zemí v Evropě má volná místa, Například v Chorvatsku, odkud jsem já, tak tam máme v regionu Lika volné místo. Takže řekneme ano, vezmeme tolik a tolik přistěhovalců, kde se budete, kde budete pracovat v zemědělství v tom regionu. Takže pokud chcete, tak můžete. A můžete tam pracovat. Takže můžeme těmto lidem pomoci, ale musíme spolupracovat, jednotlivé členské státy. Musíme se podívat, co máme k dispozici, co můžeme dát. Nemůžeme v podstatě jenom přebírat přistěhovalce a potom je dát někam do tábora, kde nemají pořádně na jídlo, kde nemají práci a pochopitelně se začnou živit zločiny. A vidíte, a potom lidi říkají, my jsme přijali přistěhovalce a jsou z nich zločinci. Prostě ti lidi si musí vydělat na živobytí a prostě není potřeba jenom říkat, Eh, dobré věci, ale dělat dobré věci. Prosím. Děku... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, budu hovořit finsky. Děkuji mnohokrát. Pravděpodobně všichni se zhodneme na tom, že ta čísla, která tady zmiňujeme, nejsou úplně realistická. Můžeme mít desetitisíce přistěhovalců, můžeme mít kvóty, ale na druhou stranu potom můžou následovat stovky tisíc a miliony, které chtějí přijet do, do Evropy, především z Afriky. Otázka tedy zní, jestli tento mechanismus pozastaví příliv přistěhovalců. Musíme se podívat také na obrovský rozdíl v příjmové hladině a v sociálním státě, tady a tam. A já myslím, že pokud to neuděláme, tak eh, vzniknou další tlaky i na náš systém. Jsou lidé, kteří se sem snaží dostat z Afriky, kde, z oblasti, kde zrovna neprobíhá žádná krize. Já myslím, že to by nebylo odpovědné ani trvale udržitelné jako přístup k přistěhovalectví. Já myslím, že naše přistěhovalecká politika zatím velmi selhala, uvidíme další tlaky, situace se bude jenom zhoršovat. Má to ekonomické, politické dopady v našich společnostech a na to nesmíme zapomínat. Hovořili jsme o integraci, ale pokud nevíme, co si počneme s těmito přistěhovalci, tak není odpovědné navyšovat jejich počet. Není to odpovědné vůči nám, není to odpovědné ani vůči přistěhovalcům. Pokud selže přistěhovalecká politika, tak to bude mít negativní dopady a celé záležitosti to vůbec nepomůže. Děkuji. Kolegyně a kolegové, tuto část rozpravy bych tedy uzavřel. Prezentace máme mít mezi 11.30 a 12.30 a 17.30 až 18.30 to bude také součástí této diskuse ke strategické zprávě o přistěhovalectví. Takže tato rozprava bude pokračovat pro tuto chvíli. Vám děkuji za dnešní diskusi a především za pracovní dokument. Děkuji všem kolegům, kteří se účastnili této diskuse. Nyní nás čeká bod 15, tedy prezentace výroční zprávy EASO. Přednese ji pan doktor Robert Lisser. colleagues, um... Takže, kolegyně a kolegové, čeká nás prezentace výroční zprávy k azylu EASO, kterou přednese výkonný ředitel agentury EASO, což je velice důležitá součást právě probíhající rozpravy. Jejíž součástí určitě je EASO Jean Lambert tady je, pracoval na této otázce v rámci trialogu. Máme velké spoždění, takže vás poprosím, abyste vystoupil rychle určitě. Bude následovat plodná diskuse. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Já jsem seděl vzadu v místnosti a vyslechl jsem si předchozí rozpravu a musím říci, že mě velmi potěšila povaha této rozpravy. Výroční zpráva EASO je pouze takovým skromným příspěvkem do této rozpravy. Může to být referenční dokument o e, stávající situaci v oblasti azylu v Evropské unii. Můžu o tom říct pár slov, Nebudu zacházet do podrobností, protože by mě na to nezbyl čas. Když se podíváte na výroční zprávu a do akademických a e, zdrojů a sdělovacích prostředků, tak uvidíte, že tato zpráva se stala opravdu klíčovým referenčním dokumentem o azylu. To je určitě dobře. Oproti loňskému roku jsme zaznamenali určitá vylepšení, například tam máme zvláštní kapitolu k Dublinu. S tím, že víme, že na Dublin a na jeho možný přeskum příští rok se stále více zaměřujeme, eh, takže je potřeba k tomu poskytnout informace. Kromě toho jsme rozšířili kapitoly týkající se informací o schopnosti přijímat uprchlíky. A zvláště tam máme kapitolu o srovnatelnosti, protože často se hovoří o tom, jak vůbec srovnávat členské státy a jejich relativní podíl na celé asilové problematice. Tedy snažíme se pojednat to, co se dá srovnat a co se srovnat nedá. Doufám, že to je užitečný vstup. Když se podíváme na loňský rok, tak eh, Máme 660 tisíc žadatelů o azyl, což je nejvyšší počet od roku 2008, kdy se začaly sbírat informace Eurostatem. Když se podívám na poslední čísla do minulého měsíce, tak už teď se dostáváme na 350 tisíc, což je více meziročně o 60 Když se podíváme na svět kolem sebe, není to pochopitelně kvůli Evropě, ale kvůli okolnímu světu, tak vidíme, že narůstá počet nebezpečných lokalit. Sýrie, Eritrea, nedávný velký nárůst v Afganistánu, africký roh, čili máme řadu zdrojových lokalit. Navíc také vidíme zajímavou změnu v dynamice po většinu let na prvním místě tohoto seznamu bylo Německo. Ale pak už vidíme změny. V loňském roce bylo Švédsko na jasném druhém místě a Itálie na třetím, zatímco teď máme na druhém místě Maďarsko a na třetím Rakousko. Vidíme tedy, že situace není stabilní, že není stejná pro všechny. Teď další dva body, na které jsem chtěl upozornit. Za prvé Ukrajina. Tady si myslím, že nemusím probírat podrobnosti, které si můžete najít ve zprávě a které pouze potvrzují naše zjištění, která jsme také cítili v politické realitě východu. Další záležitost je západní Balkán. Od samého začátku se tato agentura touto oblastí zvláště zabývala protože je významná. A když pojednáme dohromady všechny země západního Balkánu, tak se v podstatě dostaneme na první místo před Sýrii. A to je důležité zjištění. Západní Balkán totiž, co se týče složení, se velmi liší od ostatních zemí původu. V nedávné době schválení žádostí bylo 2% na západním Balkáně, zatímco téměř 100% Sýrie. Takže vidíte, že se jedná o dvě velmi různé oblasti. Další věc. Azyl a nelegální migrace není jenom otázka Středomoří. Když čteme tisk, tak by to občas tak vypadalo. A maximálně to však představuje jednu třetinu celkového počtu. Třetina je z východa, tedy ze západního Balkánu a zemi více na východ a velký počet, který úplně nejsme schopni, schopni kvantifikovat, protože nemáme jasný a přesný vizový systém, pochází prostřednictvím legální migrace. Protože řada lidí, kteří požádají o azyl, už tady nějakou dobu z nějakých důvodů jsou. Většinou zákonně a pak se rozhodnou vzhledem k situaci země původu, například Ukrajinci, anebo z jiných důvodů, že požádají o azyl. Takže to není jenom nelegální přistěhovalectví, ale i to zákonné. V tuto chvíli v Evropě máme 500 tisíc nevyřešených případů. Což je důležité mít na mysli, protože to stojí velké prostředky a kapacity. Dále máme od samého začátku operační podporu v Řecku, působíme také na Kypru, pracujeme s Maďarskem, které v tuto chvíli čelí velkému problému, působíme také v Itálii a Bulharsku. Co se Itálie týče, tak v tuto chvíli máme už ustanoveny první kanceláře pracovní skupiny v Itálii, kterým se v tuto chvíli říká hotspoty, eh, je jeden na Sicílii a předpokládáme, že stejně se k tomu bude přistupovat i v Řecku. Aby se s azylovými případy zacházelo stejně, tak jsme se rozhodli, že se více budeme soustředovat na poskytování zpráv o zemi původu. Máme tři vydány o Afganistánu, Somálsku, Eritreji, Čečně, Západnímu Balkánu. Chystáme se na Pakistán a připravuje se jich pár dalších. Snažíme se poskytovat neustále aktuální informace. Máme k dispozici systém analýzy rizika, který nám poskytuje konstantně informace na čtvrtletní bázi půlroční bázi, roční bázi, tak jak je potřeba. A příští měsíc se to bude také týkat údajů o Dublinu, o dublinském systému a o tom, jak v praxi funguje. Protože k tomu zatím v tuto chvíli přesné údaje nemáme. Přispíváme také k boji proti převaděčství. Brzy spustíme projekt týkající se druhotných přesunů, druhotných pohybů, protože víme, že lidé ve velkých počtech překračují hranice a víme, že v určitou chvíli se najednou objeví v jiné části Evropy. Ale to, co se děje mezi tím, to úplně nevíme. Spíš z druhé ruky, z toho, co se dozvíme, ale nemáme systematické informace. Začínáme s Německem a se Švédskem u tohoto projektu a naším cílem je lépe pochopit tento fenomén, protože je potřeba jej znát, než s ním můžeme něco udělat. Potřebujeme ale k tomu prostředky. A věřím, že Rada pro vnitra a spravedlnost v pondělí schválí to přesídlení 40 tisíc osob, s tím, že dalším krokem by bylo, že naše agentura potom bude muset tu práci provést. 40 tisíc za dva roky, to znamená 20 tisíc za rok, dovedete si představit, kolik je za týden. A je to v podstatě příliš mnoho vzhledem k počtu zaměstnanců, které máme v centrále. Potřebujeme být eh, řádně vybaveni. Mhm. EASO bude zajisté přidávat další hodnotu, tak jako v minulých letech. Budeme pracovat pouze v oblastech, kde je naše práce přínosná, tam, kde je přínosnější práce někoho jiného, tak ať to tak je. Bohužel mé pětileté období v druhé polovině tohoto roku vyprší. To se děje, to jsou pravidla takže možná, že to je naposledy nebo skoro naposledy, co mezi vámi vystupuji, takže jsem chtěl využít této příležitosti a mnohokrát vám poděkovat za vaši práci. Výbor Libé, Evropský parlament a řada z vás individuálně nás velmi podporovala a je to pouze díky této podpoře, že z EASO vzniklo to, co v tuto chvíli je. Já, jsem, já věřím tomu, že to je solidní a dobře fungující organizace, a do dalšího působení přejdu eh, s dobrým pocitem dobře odvedené práce. Děkuji. Thank you very... Děkuji mnohokrát, Roberte, za vaši práci. Já jsem zmínil Jean Lambert. I pár ostatních eh, vás navštívilo, takže víme, že pracujete velmi kvalitně. Děkujeme mnohokrát za váš příspěvek. Já jsem to chtěl říct na konci, ale vzhledem k tomu, že jste zmínil, že vám končí funkční období, tak už jsem to chtěl zmínit teď. K vaší zprávě. Jak jste říkali, to v podstatě opravdu referenčním dokumentem k celkové azylové situaci. Ale zároveň to také ukazuje, čím se zabývá váš úřad, což je pro nás potřebné, protože jako Evropský parlament a jako výbor Libe chceme vidět, jak účinná vaše práce je. Požádám tedy kolegy a kolegyně, aby se soustředili na tyto dvě věci. Za prvé podpůrný úřad a pokud chtějí, tak pochopitelně se můžou vyjádřit i k azylové situaci. Mám opět velmi dlouhý seznam řečníků, vezmu je pořadě a poprosím vás o stručnost. Pár minut maximálně. Takže pan Halahub jako první. Tak, jak jste se přihlásili, tak dostanete slovo. Dvě minuty maximálně, prosím, protože opravdu máme dlouhý seznam řečníků. Děkuji mnohokrát Počet lidí, kteří přicházejí přes Řecko do Evropské unie, se dramaticky zvýšil v letošním roce. Je to kvůli vnějším faktorům spíše, anebo se postavilo k nelegální migraci Řecko jinak, především co se týče Turecka? Víme, že řecká vláda hrozila, že pustí přes Řecko do šengenské oblasti velký počet migrantů. Děkuji za stručnost a nyní má slovo Silví Kliman, prosím. Jenom velmi stručně, chtěla jsem mnohokrát panu řediteli poděkovat za jeho práci a poblahopřát. Určitě bychom mohli řešit spoustu otázek, například podmínky příjmu, protože předpokládám, že k tomu také máte svůj názor. Vím, že v řadě míst to není aktuální. Mohli bychom o tom mluvit. Mohli bychom mluvit také o restrukturalizaci azylových systémů v některých členských státech. Někdy to funguje dobře, jinde hůř. A občas mám pocit, že to je jenom o tom, že se jinak staví řada u Olkinka na žádosti a to asi není úplně ideální. Vy jste říkal, že do podrobností nepůjdeme, ale 24 tisíc nezletilých osob v loňském roce požádalo o mezinárodní ochranu. Bylo řečeno, že byla vytvořena k tomuto zvláštní služba, tak by mě zajímalo trochu podrobněji, jak to fungovalo. A další otázka se týká závěru Rady z 25. a 26. června eh, k roli EASO oblasti bezpečných zemí původu. Evropská komise se zmínila, že chce posílit takovéto ustanovení v procesních směrnicích u bezpečných zemí původu, tak by mě zajímalo, jak vy jako úřad jste k tomu přispívali. Děkuji. Pochopitelně vy jste pracovala zároveň i na asilovém balíčku, takže tady vidíte vystoup, vystupovat veterány v této problematice. Cecílie má slovo. Děkuji mnohokrát a děkuji také mnohokrát, pane doktore, za vaši přítomnost, za vaši zprávu a prezentaci, která byla jako vždy zajímavá. Žadatelé ze zemí západního Balkánu jsou pořád velkou, souč- velkou částí eh, celkového počtu lidí, kteří žádají o azyl v Evropské unii a nedostane ho téměř nikdo. Takže můžete nám prosím ještě jednou vysvětlit, z jakého důvodu si myslíte, že oni v tak velkém počtu se stále do Evropy snaží dostat, přestože v podstatě nikdo z nich azyl nedostane? Nemůže to být třeba tak, že stávající pravidla pro pracovní přistěhovalectví jsou příliš složitá a pokud ano, tak co se s tím dá dělat? A dále potenciálně inovativní způsob, jak a, učinit jedno jediné rozhodnutí v této oblasti. Vy jste o tom hovořil ve své zprávě, ale já bych si k tomu ráda vyslechla trochu více. Jak vymyslíte, že by se toto dalo posunout ku předu? A konečně otázka týkající se mechanismu včasného varování, který byl vložen do dublinského nařízení s tím, že EASO by mělo mandát sledovat situaci v členských státech. Jak to vypadá v této oblasti? Máte pocit, že máte dostatek zdrojů na naplnění tohoto úkolu? A úplně poslední věc. Mnohokrát děkuji za pět let skvělé práce a přeji vám hodně štěstí do budoucnosti, ať už ta budoucnost bude kdekoliv. Děkuji a děkuji za vaši stručnost. Není Cecil Kiangi, prosím. Grazie, eh, signor Děkuji mnohokrát, jenom velmi stručně. Především chci poděkovat eh, za odvedenou práci a za prezentaci z dnešního dopoledne panu výkonnému řediteli Předpokládám, že jste tady byl i během předchozích diskuzí a my jsme říkali, že chceme posílit roli EASu. Říkali jsme to také ve zprávě z vlastního podnětu. Říkali jsme, že bychom rádi posílili zdroje a mandát EASO především v těch hotspotech. Takže mám následující otázku. Vy máte hodně zaměstnanců v tuto chvíli, takže co jste konkrétně schopni dělat pro to, aby náš příspěvek v této oblasti byl významnější? Děkuji a nyní Jean Lambert. Děkuji. Také já bych chtěla poděkovat panu doktorovi za práci, kterou udělal pro agenturu. Předtím, než tato agentura byla založena, mnozí pochybovali o tom, zda to má cenu, ale myslím, že to se osvědčilo mnohokrát v posledních pěti letech. Pokud je o zdroje, Nejde jenom o vaše vlastní zaměstnance, ale také o odborníky, které máte k dispozici eh, z členských států, ať už jde o zpracování, zlumočení eh, a podobně. Jinými slovy chci se zeptat, jestli členské státy opravdu tedy na bázi interní solidarity eh, jsou ochotné ke spolupráci. A také, jestli tedy opravdu eh, využíváte možnost konzultovat poradenské fórum. A také bych ráda věděla, do jaké míry členské státy využívají vaše služby, jestli třeba roste poptávka po vašich, vašem odborném poradenství a pokud ano, jestli ji zvládáte uspokojit. A já k tomu mám tady eh, také otázku, eh, jak vidíte rozpočtové potřeby EASO do budoucna. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat, protože tato výroční zpráva je velmi cenný materiál a myslím si, že i může a vyvrátit spoustu zvěstí, dobře ukazuje vývoj a myslím si, že je také dobré srovnávat, jak situace vypadá mezi členskými státy a jak to vypadá s přijímací kapacitou do jaké míry lidi, z kterých národností dostávají nebo mají schválenou žádost o azyl. Vy jste hovořil o Rakousku a Maďarsku. Tam je sice největší počet žádostí, ale nikoli schválených žádostí, což si myslím, že je dosti významný rozdíl. Jsem velice ráda také, že jste zdůraznil to, že se situace mění a vyvíjí, především co se týče lidí z východu vidíte nárůst Afgánců, což je vysvětlitelné vzhledem k situaci. Já jsem měla pocit, že i ta jednotlivá srovnání jsou lepší, především co se týče procenta absolutních čísel, protože já musím říci, že mě vždycky hodně vadí, když tam uvádíme jenom procenta a ne absolutní čísla. Chybí mě tam trochu údaje o, o snaze jednotlivých států ve srovnání s její velikostí, protože to, co dělá malý stát a velký stát, to je něco jiného. Francie, ta je například vždy nahoře, co se týče počtu žádostí, ale klesá na žebříčku počtu schválených žádostí. A teď pár otázek. Jaká je eh, vaše role, co se týče boje s převaděči? Totež platí pro sekundární pohyby, otázka bezpečných zemí, především v souvislosti s Balkánem. Víme, že to je velký problém v této oblasti, takže co vy s tím děláte? A jak dáváte dohromady otázku bezpečných zemí a zranitelných komunit, protože konec konců i v bezpečných zemích existují osoby, které jsou ve zranitelné situaci a zasloužily by si mezinárodní ochranu. A já jsem to z té zprávy nějak nepochopila. Děkuji, paní Meje. Děkuji, pane předsedo. Ta čísla jsou docela šokující. A jestliže řeknete, že tedy letos na začátku roku dorazilo 350 tisíc lidí, tak je to úplně neuvěřitelné. Evropská politika tedy se, se situací nevyrovnává zrovna dobře a mě by zajímalo, jestli nevidíte určitý limit pokud je o počet lidí, počet žádostí, které můžeme zpracovat v Evropě. A za druhé, jak eh, hodláte kontrolovat problematiku druhotných pohybů, eh, druhotných přesunů. Jak je hodláte sledovat? Prostřednictvím GPS nebo hodláte vůbec sledovat? A jak tady získáte v tomto ohledu přesná čísla? Paní Stevens? Děkuji. Jenom takové stručné vystoupení ke dvěma věcem. Problematika druhotných pohybů. Někteří kolegové se také ptali na to, jak to funguje ve zprávě. hovoříte o evropské sousedské politice, je tam na to tady konkrétní odkaz a já bych o tom ráda slyšela víc. Protože se, vím, že se snažíte spolupracovat s Jordánskem, Tuniskem a Marokem v této věci ale nemám úplnou představu o tom, jak to vypadá. V textu je schrnutí, ale nic víc v tom samotném dokumentu se o tom nedozvídáme a já myslím, že je velice důležité hledat řešení pro situaci uprchlíků v tomto kontextu. A děkuji a konečně paní Mecola, děkuji. Připojím se ke kolegům, kteří poděkovali doktoru Viserovi v tomto kontextu. Já jsem byla u fungování agentury od začátku, byla jsem u toho, když se podepisovala první smlouva o pronájmu a založení a musím vám pogratulovat k tomu, co jste dokázal vybudovat. Pokud jde o relokaci, vy jste zmínil, že budete potřebovat navýšit zdroje, tak abyste řešili všechny ty velké výzvy do budoucna. My už dlouho voláme po tom, aby EOS, E.A.S. hrálo větší úlohu při propagaci myšlenky relokace uprchlíků mezi členskými státy. Je to něco, na co jsem upozorňovala i v konzultacích přímo s vámi a samozřejmě budu upozorňovat i dál. Můžete nám tedy říci, co tady ELSO udělalo pro to, aby zvládalo tuto velkou výzvu, zvláště z pohledu toho, že mechanismus přesídlení se doufujeme stane stálým mechanismem. A potom na straně 31 vaší výroční zprávy zdá se, je velký rozdíl mezi tím, jak členské státy udělují statut ochrany Syřanům. Můžete nám říct, co se vlastně děje uvnitř těch členských států, kde Syřané nezískají statut mezinárodní ochrany a co se s nimi potom děje? Jsou někam přesunutě podle Dublinu nebo jak to funguje? Děkuji, takže dávám slovo panu doktoru Viserovi, je to poslední, jste naposledy pod palbou výboru Libe ve svém funkčním období. Děkuji velice. Také za všechna vaše laskavá slova. My jsme se snažili ze všech sil a výsledky o tom, myslím, svědčí. Já jsem se snažil vaše otázky seskupit. Některé totiž byly kladeny opakovaně. A začnu těmi druhotnými pohyby. K ním se vztahová celá řada otázek. My o tom nevíme dost a nemáme to systematicky podchyceno. Víme o jednotlivých případech, ať už na základě našeho vyšetřování nebo z doslechu, ale jde o izolované případy. A to především proto, že nemáme systém vnitřních hranic, takže nesledujeme další pohyby a rozhodně tedy nepoužíváme GPS ke sledování pohybu lidí uvnitř Evropské unie. Na bázi pilotního projektu s Maltou a Itálií jsme loni zkusili využít informace z azylového řízení, konkrétně z těch interviewů, abychom zjistili, co vlastně tady ta cesta do Evropy a plavba přes středozemní moře znamená pro uprchlíky. A ty údaje byly čistě anonymní, není možné je vystupovat zpátky k jednotlivcům, ale zdá se tedy, že jde do určité míry o systematická data, protože každý, kdo žádá o azyl, musí tímto procesem projít. A výsledkem byly tedy velmi solidní informace. Podobný poletní projekt se rozběhne ve spolupráci s Německem a Švédskem Lidé, kteří v Německu nebo ve Švédsku žádají o azyl, musí odpovědět na celou řadu otázek. Ty otázky jsou tedy eh, kodifikovány příslušnou směrnicí, není to nic eh, hloubkového, jen odkud jste eh, a tak dále. Na základě sběru těchto informací na abstraktní úrovni a na základě analýzy velkého počtu těchto informací doufejme, a taková je naše zkušenost ve spolupráci s Itálií a Maltou, lze zjistit daleko víc o pozadí celého mechanismu. Víme, že Eritrejcům trvá, dejme tomu, tedy eh, nějakou dobu, než dorazí na Sicílii, pak ale během dvou dnů nejpozději jsou v Miláně a o další týden později v Skandinávii. To je pravda, ale jak to vlastně probíhá, nevíme. My jsme tedy chtěli zkoumat tento fenomén jako takový. To je tedy jeden bod, na který celá řada z vás upozornila. A nyní zpátky k seznamu. Pan Hana, jestli Řecko změnilo svůj přístup k vnější hranici a uprchlíkům, obojí, řekl bych. Situace v Syrii a v Iráku je v reálu taková, že když se konflikt vleče dlouho, jeho dynamika se mění. Na začátku se lidé snaží držet ve své domovině, ale ve chvíli, kdy se konflikt vleče několik let, rozmyslí se to a prchají pryč. Takže to je jedno vysvětlení. Další faktor. Dalším faktorem je situace v Turecku, které už teď tedy přijalo velké počty. A dalším faktorem je zlepšení řeckého systému. Víte ze zkušenosti roku 2011 po příslušném tedy judikátu eh, Štrasburského soudního dvora Řecko nastavila svůj nový azylový systém a funguje velmi dobře. Pořád ještě je trošku vratký, protože je nový, ale eh, rozhodnutí jsou kvalitní a obstojí ve srovnání s předchozím uspořádání. Takže je to taková kombinace faktorů. Paní Guillaume, mladiství bez doprovodu, jak to funguje? My k tomu máme konkrétní evropskou legislativu, nicméně my máme konkrétní postupy, jak tuto věc řešit. Snažíme se, aby ty členské státy, které se s tímto fenoménem potýkají nejvíc, spolupracovaly a poučily se vzájemně ze svých zkušeností. Je to totiž velice specifická oblast. Žadatelé jsou zranitelný způsobem, který eh, neplatí o všech. Je to tedy jedno ze specifik eh, naší práce. My jsme například eh, vypracovali příručku odhadu správného věku, abychom zjistili, co a jak je možné zjišťovat, pokud ověřujeme věk. Pokud je o zemi původu, tomu jste se vyjadřovali mnozí. Je to téma, které bylo už dlouho na programu a celá řada lidí prostě raději toto téma obchází. My jsme však byli schopni vyprodukovat, a tím odpovídáme na otázku paní Wikström, o situaci na západním Balkáně. My jsme tedy v posledních čtyřech letech byli svědky toho, že počty rostou, míra uznání klesá a zhruba 50 opakovaného předložení žádostí v Evropě se týká právě osob ze západního Balkánu. Ředitel UNHCR poprvé nedávno veřejně prohlásil, že UNHCR už neuznává západní Balkán jakožto zemi nebo oblast, která je v takové situaci, že by bylo odůvodněno žádat o azyl. Takže on to řekl veřejně. A je tady třeba říci, že ačkoliv situace v těchto zemích není ideální, už prostě není taková, aby ospravedlňovala uprchlictví a žádosti o azyl. A proto je tam, ale velk, je tam tedy ale velká eh, hospodářská nejistota, chybí pracovní místa a to je pravděpodobně důvod, proč lidé z tohoto regionu dále proudí do Evropy, eh, požádají o azyl, nečekají, že by ho dostali, ale eh, řízení běží několik měsíců, mezi tím si vydělají a pak se vrátí zpátky domů. Takovéhle příklady ukazují, a vy jste se ptali, jak tedy tento proces hodláte zvládat, odpovím vám. Budeme se snažit podpořit myšlenku o diskuzi, tedy my z diskuze o bezpečných zemí původu. Nabídneme tedy příklady toho, co je e, ospravedlnitelné, co ne. Nechceme tedy diskutovat situaci každá jednotlivá země a úplně se v tom ztratit. To jsme dělali před deseti nebo patnácti lety, kdy jsme tedy posuzovali situaci ve všech zemích na světě a, jediné bezpečné země byly Nový Zéland a Panama. V tuto chvíli správně, hlediska Evropská unie nemá možnost vypracovat nějaký jednotný seznam těchto zemí to nařízení neumožňuje. Proto tedy ten proces bude vypadat tak, že se budeme snažit zjistit, jaký je, jak se, jaké je obecné povědomí nebo obecný pocit o situaci těchto zemí. A e, tuto informaci zveřejníme a jednotlivé členské státy to potom tedy mohou zohlednit. Ale z politického hlediska nestačí tedy je třeba se politicky shodnout na tom, eh, že daná oblast je bezpečná nebo nebezpečná. Systém časného varování. Analýzy ukazují, že informace, které máme, jsou užitečné. My bychom chtěli zacházet ještě dál. Příští měsíc zveřejníme čísla k Dublinu a rádi bychom to eh, rozšířili i na přijímání, to je tady ta velká oblast. ke které by měla proběhnout rozsáhlá diskuze. Pokud členské státy dodržují, a já musím říct, že opravdu dobře dodržují, skoro na 100% své závazky, tak to zvládáme. ale rozšíření kapacit. To je samozřejmě možné, ale museli bychom si vyžádat více prostředků. Dva příklady, kde bychom mohli jednat rychleji a efektivněji. Za prvé je to Ukrajina. My jsme předjímali migrační toky z Ukrajiny ještě dřív, než se lidé vydali na cestu. To samozřejmě krizi nezabránilo, ale nám to umožnilo včas se připravit. A za druhé, nadále tady pracujeme na vyhodnocení situace tam. Pokud je o situaci v Maďarsku, tady tady doufáme zase budeme moci tuto zemi podpořit. Ptali jste se, co to je hotspot. No není to nějaké místo, ale za to je tam horko. Je to koncept. Hospod je jakékoliv místo, které je tedy pod velkým tlokem vlny uprchlíků, například Sicílie by takto mohla být definována. Nicméně tady přímo v přístavu funguje Frontex. My budeme až v tom uprchlickém táboře, v tom místě, kde se předávají žádosti o azyl. Je to ovšem velice důležitý koncept a formát pro další práci. Co můžeme dělat navíc? Náš systém se podobá systému Frontexu, ale v praxi funguje jinak. Máme minimální počet zaměstnanců, ale máme možnost zapojit odborníky z členských států. To funguje ale panuje jedno přesvědčení, totiž ve chvíli, kdy něčeho potřebujeme víc, protože v Evropě vzniká problém, pak rostou i počty a tlak na eh, tedy ty národní experty je také velký. Tito lidé už jsou přetíženi. A tahle část systému představuje podle mého názoru komplikaci. A to je něco, to je můj osobní názor, co by mělo být předmětem diskuze k přeskumu celého nařízení. Takže členské státy opravdu hrají svoji úlohu, plní své závazky, ale chápu, že někdy toho prostě nejsou schopny. A pak ten problém máme my. V rámci možností se snažíme, ale pokud jde o relokaci, relokaci chtěl jsem tím a naznačit, že pro nás to bude velký problém, pokud budeme opravdu požádáni, abychom zařídili relokaci 40 tisíc lidí. Bude to problém, ale my to zvládneme s vaší pomocí. Otázka, jestli členské státy používají naše služby, ano, a stále víc. Je to vidět také z judikátů. My chceme vypracovat eh, celoevropské vyhodnocení prosudků eh, a rozhodnutí, abychom viděli, jak to funguje. Eh, celá řada nejvyšších soudů členských států již vynesla rozsudky v tomto ohledu, takže je o co se opírat. Systém prostě funguje. žádat víc, to je evidentní. Nyní tedy máme vytipovaných těch deset zemí původu, ze kterých proudí nejvíc uprchlíků. A tu informaci neustále aktualizujeme, protože takovou možnost ty národní orgány nemají. Není to tedy eh, jaksi jednorázová aktualizace, ale probíhá kontinuálně. Pokud jde o rozpočtové potřeby, Letos jsme měli mimořádný rok. Pokud je o situaci v Řecku a v Itálii, kde jsme zakládali hotspot, nebo kde vznikl hotspot, pak bylo potřeba řešit relokaci. To opravdu představuje mm, zátěž navíc a jakoukoliv, jakákoliv pomoc je vítána zároveň vzhledem k tomu, z jaké země pocházím, nechci moc tlačit. A k tomu asi nemohu říci víc. Které národy jsou spořivější než ostatní, ptá se pán předseda. Já jsem vyrostl ve Skotsku something about comparability. <laughs> uh, well, comparability is exactly. Srovnávání, to je tedy také problém, se kterým se potýma, potýkáme různé situace v realitě, srovnávání, srovnání. Tady je otázka, tady je důležité, abychom srovnávali jen to, co je srovnatelné. Ta debata někdy běží příliš rychle v tomto ohledu. a já apeluji na to, abychom byli opatrní tam, kde srovnáváme. Druhotné pohyby, bezpečné země, to jsem všechno řešil. Je těch 350 tisíc uprchlíků důsledkem evropské politiky v dané oblasti? Ne, tak jsem to nemyslel. Chtěl jsem říci, že těch konfliktních oblastí je víc po celém světě a tou evropskou politikou jsem myslel naše snahy zvládat celou situaci. Já vlastně tedy jen řeším v praxi důsledky politik, o kterých se rozhodli vy. Sousedská politika, externí dimenze, pan Stevens odešel, ale já na to odpovím. Pokud jsem tu otázku správně pochopil, tak mohu plně souhlasit. Měli bychom se zaměřit na naše sousední země a pomoci jim, aby zvládali migrační toky. Ne proto, že my bychom ty lidi nechtěli, ale protože psychologicky to pomáhá, jestliže máte oblast velikosti Evropské unie a soused je na tom hůř. Pak je dobré pracovat i na zlepšení situace v sousedství, proto také spolupracujeme s Jordánskem, s Marokem, s Tureckem. To jsou tedy ty hlavní země, také to platí o Srbsku. Relokace. Roberta odešla. A já myslím, že už jsem se k tomu i vyjádřil. Máme čtvrtek. A lidé tady a, musí stihnout letadlo. Tím to bude. ale všechno tedy eh, jde do webstreamingu, takže máte stejně rozsáhlé publikum. V tom případě, kolik času, jak dlouho ještě mohu hovořit, ptá se pan eh, předseda. Já jsem jenom chtěla vysvětlit, proč tady nejsou teď přítomní někteří kolegové, kteří položili dotaz, ale můžete pokračovat samozřejmě. Takže relokace. To je téma nesmírně důležité a vzhledem k tomu, mm, k čemu snad dojde v příštích dnech, e, o to důležitější. Co jsme doposavat udělali? Provedli jsme pečlivé e, zhodnocení projektu Eurema a zjistili jsme, že se z tohoto projektu můžeme v řadě ohledů poučit. Pokud postupujete příliš rychle, příliš technicky, technokraticky, tak e, hrozí, že vám nakonec lidé řeknou ne, a nebo sice řeknou ano, ale následně se co možná nejrychleji přemístí do jiné země. Sami jste toho byli svědkem při diskuzi na radě ministrů a takhle to skutečně je, takže pokud eh, chceme odsouhlasit eh, kvóty a přijmout určitý počet lidí do naší země, tak eh, je dobré mm, abychom se mohli o tato čísla skutečně opřít a pak s těmi lidmi počítat a ne, že tam někdo přijede do toho státu, ale v zápětí eh, se z něj přesune do jiného. Jakožto agentura, co můžeme udělat v rámci relokací, je to, že se pokusíme byť ten systém asi nakonec bude povinný, pokusíme se propojit individuální profil přemysťovaného žadatele a profil členského státu, který bude žadatele přijímat. Jinými slovy, nejprve zjistíme, zda někde neexistují eh, rodinné vztahy. To už eh, bylo součástí té diskuze o Dublinu, což jste probírali před mým bodem prověřujeme případné širší příbuzenské vztahy nad rámec Dublinu, pokud existují, tak eh, je bereme v potaz a snažíme se eh, dospět tomu sloučení rodiny a žadatele přesměrovat do takové rodiny, protože byť to není zaručeno, mm, přesto eh, je méně pravděpodobné, že se přemístí žadatel jinam. Další věc to jsou podmínky na trhu práce, zejména žadatelé z Blízkého východu, konkrétně ze Sýrie, tam máme velké zkušenosti. Jsou lidé často nesmírně kvalifikovaní, kteří které vyhovují potřebám trhu práce. Pokud najdete soulad v této oblasti, tak opět je to způsob, jak si zajistit eh, setrvání dané osoby v příslušném členském státě. Samozřejmě, že úkol to není vůbec snadný, ale je velice mm, hodnotný a zajímavý, protože když se věci podaří, tak je to důkaz toho, jak solidarita dokáže fungovat. A poslední otázka ohledně strany 31 a rozdíly v uznávání Syřanů. Důvod je tady několikerý. Částečně jde o to, že ze statistických důvodů členské státy identifikují pouze mm, uvedenou národnost či státní příslušnost žadatele, ale my víme, že u určité skupiny Syřanů mm, dochází k tomu, že říkají, že jsou libanonské či jiné národnosti. Většinou jsou odmítnuti, ale vzhledem k tomu, že jsou statistické vedení jako syřané, tak eh, pak vlastně tvoří to mm, procento odmítnutých Syřanů, ale ve skutečnosti Syřany úplně nejsou. Navíc některé členské státy mají politiku přijímání Syřanů ve skupinách, ale nepřidělují jim formální statut. A to je pak eh, ta druhá část, kde vidíte ta rozdílná čísla. A další věc je eh, to, že některé členské státy přiznávají statut uprchlíka a pak jsou zde členské státy, které eh, přiznávají tzv. doplňkovou ochranu a země nabízející humanitární ochranu na národní, nikoli v celoevropské úrovni formálního hlediska to má určité pořadí. Nejprve statut eh, uprchlíka, pak je statut doplňkové ochrany a pak nastupují teprve ty národní politiky, jaksi navíc. Jak konkrétně v praxi toto řeší členské státy, tak to je věc, eh, které se právě teď věnujeme a já doufám, že nejpozději v příští výroční zprávě to budete mít dobře zanalizováno. A to je ode mě pro tuto chvíli vše. Děkuji vám za pozornost. Pan předseda, děkuji. Zopakuji, co uvedli někteří kolegové již přede mnou. Děkujeme za vaši práci v úřadu EASO, děkujeme za váš příspěvek do trialogů, a za spolupráci na azylovém balíčku, což je součástí celé strategie. Vaše výroční zpráva je její nedílnou součástí a rovněž teď se budete věnovat relokačnímu mechanismu a dalšímu vývoji v azylovém systému. Takže vám děkujeme, přejeme vám hodně úspěchů ve vaší budoucí práci a děkuji také kolegům, kteří se trvali během této diskuzi. Já si uvědomuji, že je čtvrtek, navíc ještě před letními prázdninami, takže děkuji kolegům, že se soustředí na naši práci. Děkuji, Roberte. We, we move now to... A nyní postupujeme dál k dalším prezentacím. Předpokládám, že jsou již připravené. Požádám kolegy, aby se připojili ke mně tady na panelu. Proběhne prezentace a diskuze o následujících studiích, jednak politiky, praxe a údaje o nedoprovázených nezletilých osobách v EU a v Norsku. Bude to prezentace Evropské migrační sítě a potom e, prezentace politického oddělení o rozpočtových záležitostech Evropského parlamentu o migračních politikách. Takže než se ke mně připojí kolegové, představím dále tento bod. Prezentace těchto zpráv je součástí našeho dopoledního programu, které, který se věnuje migraci. Vítám tady Bernta Parusela, švédského národního kontaktního úředníka pro Evropskou síť pro migraci e MN, který obecně eh, představí tuto síť eh, a i studie a údaje, které se týkají nedoprovázených nezletilých osob v EU a Norsku. A následně vystoupí Marko Argotini. Snad jsem dobře vyslovil vaše jméno, který je italským národním eh, úředníkem. Máte pánové, k dispozici. Chtěl jsem říct 15, ale opravuji se na 10 minut. Bylo by to, myslím, vhodnější. Pokud eh, vám to nevadí, zbyde nám tak více času na následnou diskuzi. Není tady sice mnoho poslanců, ale eh, zasedání je přenášeno po internetu. Takže poprosím vás o desetiminutové vystoupení, pak proběhne diskuze. asi bude lepší, aby nejprve vystoupil Bernd. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane Moráši. Děkuji vašemu výboru za pozvání na dnešní zasedání, abychom představili studii Evropské sítě pro migraci EMN, pokud jde o údaje o nedoprovázených nezletilých osobách v EU. Mám připravenou prezentaci v PowerPointu, aby se vám vše lépe sledovalo. Evropská síť pro migraci jenom krátce združuje 27 členských států, tedy všechny členské státy s výjimkou Dánska a účastní se rovněž Norsko. Cílem EMN je poskytovat aktuální, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o migraci a um, azylu jak zákonodárcům, tak veřejnosti. Proto tady také dnes jsme. Spolupracujeme také s Evropskou komisí ale jsme vždy velice rádi, když můžeme prezentovat svá zjištění také dalším institucím. Zpracováváme studii k různým tématům Eh, řešíme ad hoc žádosti členských států, zpracováváme eh, výroční strategickou zprávu, vydáváme pravidelný newsletter a pořádáme celoevropské konference. Pokud jde o konkrétní čísla ohledně nezletilých nedoprovázených osob, tak eh, jejich počet se eh, v posledních letech zvyšuje, tedy pokud jde o ty osoby, které následně požádali eh, o azyl, v roce 2014 bylo 24 075 a musím říci, že distribuce napříč Evropskou unii je velice nevyvážená. Švensko přijalo zhruba 29 všech těchto nezletilých osob, Německo 18 Itálie 10 Rakousko 8 a Spojené království také 8 v některých státech eh, tyto osoby o azyl nežádají vůbec. Nebo jenom některé z nich, platí to pro Itálii, Španělsko, například v Německu jsou eh, skupiny těchto žadatelů, kteří nakonec eh, nepožádají. Většina z nich eh, jsou chlapci, 86% jsou chlapci především ve věku 16 a 17 let a obvykle pocházejí z Afganistánu, Eritreje, Syrie, Somálska a Gambie. Zde vidíte přehledně distribuci nedoprovázených nezletilých osob, které žádají o azyl v rámci EU. Vidíte, že to skutečně není distribuováno rovnoměrně. Velké procento žadatelů je ve Švédsku. Ale není to nějak celkově za to velký migrační jev. Teď pokud jde o motivace, důvody vedoucí k migraci u těchto osob, Řada z nich eh, hledá mm, ochranu z podobných důvodů jako dospělé osoby, ale jsou tam i e, důvody specifické pro děti. V některých případech jde o důvody sloučení s rodinou, která již pobývá v členském státě EU. E, řada z nich očekává získání lepšího vzdělání či pracovního místa v EU a někteří z nich jsou obětí obchodování s lidmi. Studie, kterou jsme provedli, ukazuje na řadu mm, problémových oblastí. Podrobnosti najdete v naší studii a ve stručném shrnutí, které jsme vám rozdali. Ve většině případů totiž neexistuje žádná legální cesta pro takovéto osoby, jak se tedy legálně do Evropské unie dostat, proto volí cestu nelegálního vstupu, azylové řízení, přijímání a péče v případě těchto osob je mnohem komplikovanější než u osob dospělých, protože mají zvláštní potřeby. Velice často často eh, nemají nezletilé osoby eh, žádné doklady totožnosti, takže je třeba stanovit věk eh, a postupy v této oblasti se napříč Unii dosti liší. Členské státy a jejich úřady musí také stanovit právního zástupce či poručníka pro každou takovou nezletilou osobu. A když se podíváte na výsledek azylového řízení, tak vidíme mm, celkově vzato, požívají tyto osoby poměrně vysoké míry eh, získané ochrany ve srovnání s dospělými žadateli, eh, přesto je jejich eh, situace dosti, dosti nejistá. Platí to třeba například pro Německo. Tyto osoby často prchají ze přijímacích zařízení, je třeba se ptát, proč k tomu dochází. Může to být proto, aby se vyhnuli například dublinského přesunu do jiného členského státu nebo eh, dobrovolnému přesunu do jiného, do jiného členského státu. Také nabití dospělého věku samozřejmě je problémem, protože pokud získáte ochranu jako nezletělá osoba, tak ta přestává platit eh, po eh, nabití dospělosti. Některé nezatělé osoby se snaží eh, vystopovat eh, vlastní rodinu, což je pro některé úřady dosti obtížné a navíc některé členské státy eh, nutí nezatělé osoby k návratu. Máme tady znázorněnou situaci ve Švédsku počet eh, nedoprovázených nezletilých osob eh, prudce rostl v poslední době. Dokládá to tento graf. Vidíte, že mm, roste i v letošním roce. V loňském roce mm, byl mechanismus spuštěn v řadě případů a eh, v tuto, v tuto chvíli mají možnost Eh, za mimořádných okolností eh, spustit tento mechanismus a přijmout nezletilé nedoprovázané osoby všechny eh, obce ve, ve, ve Švédsku. Podíl těchto osob v poměru k celkovému počtu žadatelů také narostly zhruba v tuto chvíli 25 z celkového počtu. Na závěr bych chtěla říci, a to jsou spíše mm, osobní mé názory, než že bychom vycházeli přímo z naší studie, že počet těchto osob jistě nebude růst i nadále, proto je potřeba zlepšit politiku, harmonizovat ji a zlepšit výměnu osvědčených postupů v EU. Pokud jde o nová opatření, nad kterými bychom se měli zamyslet, to je zvýšení přesídlení v rámci EU a vyčlenit si určitý počet míst programech pro přesídlení pro děti, které přišly o své rodiče. A poslední věc, o které se chci zmínit, je to, že často i pro Švédsko to platí, vnímáme tyto osoby jako zátěž pro systémy sociálního zabezpečení, ale řada našich členských států stárne, populace dokonce někde vymírá, takže toto může být určitý Um, způsob, um, jak vnímat uh, tyto, tyto nezletilé osoby pozitivně. Můžeme je vnímat tedy jako jakousi investici do budoucna, jsou mladí a budou uh, členským státům jistě přispívat. Není třeba je vnímat jako zátěž. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nyní předám slovo Markovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den všem. Děkuji za pozvání na dnešní zasedání. Vystoupím v italštině, protože mi to půjde rychleji a omlouvám se dopředu tlumočníkům, pokud budou hovořit příliš rychle. Působím jako výzkumník na Národním výzkumném ústavu v Itálii a věnuji se tedy případu Itálie v této oblasti. Chtěl bych vám představit výsledky studie, což je eh, Evropská komparativní studie o poručnictví. A já jsem se věnoval následující oblasti. Sledoval jsem podobnosti v evropských systémech, zjistil jsem tři. Jednak, že při ochraně nezletilých um, osob se eh, začíná vždy stanovením právního zástupce a poručníka. Na druhé straně jsou zde určité rozdíly v chápání eh, této právní instituce. Některé členské státy neuplatňují poručnictví ve stejné podobě jako vůči svým občanům, mají u zahraničních nezletilých osob eh, jiný přístup. A třetí prvek, který jsem zaznamenal, že státní úřady, které jsou um, odpovědné, jsou vždy skutečně těmi celostátními agenturami nebo úřady na celostátní úrovni. Tady vidíte seznam dalších eh, jak shodných momentů, tak eh, rozdílných záležitostí mezi členskými státy, tak eh, ku příkladu zpracovávání žádost žádostí žadatelů o azyl, na to má každý členský stát svůj právní eh, hm, proces, je stanoven poručník, který má zajistit eh, nejlepší zájem nezletilé osoby, ale komparativní studie ukazuje, že existují určité rozdíly či jisté mezery, pokud jde o oblast spolupráce mezi agenturami na národní úrovni, které za nezletilé osoby odpovídají. Mm, konkrétně to potom má dopad na koordinaci sociálních služeb. Jak už tady řekl přede mnou ředitel úřadu EASO, Evropská unie eh, zajistila, aby prostřednictvím směrnic členské státy implementovaly ustanovení pro zajištění eh, mezinárodní ochrany pro nedoprovázané nezletilé osoby. My jsme tedy vysli, vyšli eh, z těchto zkušeností a také z informací, které schromáždila Agentura pro základní práva. Ta stanoví pokyny pro to, jak členské státy by měly zacházet s nezletilými nedoprovázenými osobami. Já se teď tedy soustředím především na otázku poručnictví. Budu využívat samozřejmě našich zkušeností z Itálie. Doprovodím svou prezentaci také fotografiemi které mají velkou eh, eh, emoční vypovídající hodnotu. Itálie je pochopitelně překrásná země a podle naší legislativy nedoprovázané eh, nezletilé osoby jsou považované za nezletilé, dokud nedovrší 18 let. Pokud tam nejsou rodiče, přebírá odpovědnost stát, vydá se vždy soudní rozhodnutí v případě každé takové osoby, kterým je osoby přidělena přidělen poručník. Obecně u zahraničních eh, nedoprovázených nezletilých osob je poručníkem starosta příslušné obce, eh, která nezletělou osobu přijala. Poručník je tedy člověk, který má zajistit eh, co možná nejlepší život pro mladého člověka v době, kdy počty těchto lidí rostou. Tak například eh, v Římě je zhruba 3,5 tisíce eh, lidí, eh, u nich je poručníkem římský starosta. A na starosti je pak následně má 16 mm, sociálních pracovníků. Dále pokud jde o Itálii, tak um, je třeba poukázat na to, že existuje celá řada velice dobrých příkladů a postupů. Když eh, nezatělé osoby dovrší 18 let, tak je to pro ně samozřejmě velice podstatný okamžik, protože přidělený eh, poručník eh, už pak není dále žádný státní úředník, nastává spolupráce se sociálními úřady, Tady vidíte eh, celkový pohled na rostoucí počty těchto osob za poslední roky. Vidíte péči, kterou věnujeme nezletilým nedoprovázeným osobám eh, v Itálii a z toho vyplývá, nebo je možné učinit takový závěr, že standardy pro intervenci a zajištění um, dobré péče nejsou vždy úplně dostatečné. Byť tedy legislativa stanoví povinnost zajistit nejlepší zájem žadatele. Pan předseda, děkuji za obě tyto prezentace, které byly velice zajímavé. Druhá nám představila mm, italský přístup e, i s těmi fotografiemi. Děkuji, děkuji za místy i provokativní údaje. Nejprve předám slovo eh, Lauře, která se vyjádří k rozpočtovým aspektům, jenom nevíme, kolik nám tu zůstane poslanců, kdybych tedy vystoupila, kdybyste nejprve vystoupila vy, takže poprosím naše poslance o schovývavost, abyste ještě setrvali. Vystoupí nejprve eh, Laura a pak budete mít možnost položit své své dotazy. Takže dám vám také maximálně 10 eh, minut. Thank you. And then we'll take the questions. Potom tedy diskuse. Dobrý den, jmenuji se Laura Todoro a jsem konzultantkou ve VVA Evropa, což je konzultantská firma pro veřejnou politiku v EU. Tato studie nám byla zadána Evropským parlamentem rozpočtovým výborem, výborem eh, Libe, takže děkujeme mnohokrát za to, že jste nás pozvali, abychom prezentovali její výsledky. Týká se Evropského fondu, fondu pro migrační politiky s tím, že máme analyzovat jeho účinnost a navrhnout účinné cesty do budoucnosti. Tedy, objek, tedy cíl, metodika a rozsah studie migrační a zelové politiky v EU, především Evropský evropské fondy pro migraci, jejich efektivita, potom budeme odkazovat k evropským agenturám, které mají pomoci při provádění migrační politiky. Podíváme se na ponaučení, které jsme si mohli vzít z této studie a dostaneme se k doporučením pro evropské instituce a členské státy. Jenom stručně, cílem studie bylo učinit přehled eh, financování Evropské unie a evropských agentur v oblasti migrace. Soustředili jsme se především na systém řízení a kontrol práce těchto fondů. Zabývali jsme se třeba tím, jestli došlo k nevhodnému využívání prostředku a také jsme se zabývali tím, jestli modely pro kontrolu a provádění těchto fondů brání zneužívání prostředků. Kromě toho u sedmi členských států jsme se snažili objevit příklady osvědčené praxe nebo naopak něco, co nefunguje a během této prezentace se pokusíme uvést pár těchto příkladů s tím, že nakonec také poskytujeme doporučení, která vedou k navýšení transparentnosti při práci s těmito fondy. Teď metodologie vycházela z hodnotící kritérií, například efektivita a účinnost, s tím, že tato studie proběhla pouze za dva měsíce, takže její rozsah je vymezený. Vycházeli jsme z hodnotících dokumentů, byť program Solid, který jsme se hlavně zabývali, končí v tuto dobu. Skončil na konci června, takže řada dokumentů v tuto chvíli k dispozici není. Tuto studii jsme také provedli, v rámci této studie jsme také provedli určité pohovory s pracovníky generálního ředitelství Home, které už tady v tuto chvíli není zastoupeno. A potom jsme studovali i některé příklady co se týče migračních politik, tak to tady nebudu příliš rozebírat, protože předpokládám, že vy to znáte více než já. Jak jsem říkala, my jsme se soustředili na obecný program pro solidaritu a řešení migrace v období 2007 až 2013, který je znám pod zkratkou SOLID a vycházel ze čtyř nástrojů, které se týkají čtyř dimenzí fond pro vnější hranice, pro uprchlíky, pro integraci státních příslušníků třetích zemí a návratový fond. Myslím, že z jejich názvu jasně vyplývá, čím se zabývají, takže to nebudu dále rozebírat. Potom jsme také analyzovali AMIF, e tedy Fond pro azyl, migraci a integraci v období 2014 až 2020 byť jak si práce s tímto fondem začala teprve nedávno. Takže jsme se spíš snažili sledovat, jak tento nový program reaguje na výzvy, které se objevily v předchozím programačním období. A potom jsme se také dívali na roli Frontexu a EASA. Co se týče zemí, tak to bylo Bulharsko, Francie, Řecko, Itálie, Španělsko, Rumunsko, Španělsko, Rumunsko a Spojené království. <clears throat> Nejprve k asilové politice. Během posledního desetiletí vznikla snaha komplexně pojednat přistěhovaleckou politiku, to znamená včetně ostrahy hranic, přijímání azylu, integrace a v některých případech návratu. To je konec konců cesta, o které jste hovořili vy i dnes dopoledne. Co se týče nástrojů, tak máme Frontex, EASO, program SOLID, AMIF a ISF. S tím, že nedávným vývojem je desetibodový plán pro okamžitá opatření ve Středomoří. A kromě toho také máme novou přistěhovaleckou agendu, která se snaží snížit nelegální migraci, zvýšit spolupráci mezi agenturami Evropské unie – a zavést, anebo alespoň oznámit zavedení společného evropského azylového systému a připravovat novou politiku pro zákonné přistěhovalectví. Teď k hlavnímu tématu naší analýzy, tedy programu SOLID. Jak už jsem říkala, vychází ze čtyř nástrojů. V období 2007 až 2014 tento program získal 4 miliardy euro. Bylo poměrně těžké tento program analyzovat, protože máme čtyři finanční nástroje, které se jeden od druhého velmi liší a financují různé projekty. Jsou malé tyto částky oproti tomu, co některé státy věnují migrační politice, například třeba 1% nizozemského fondu nebo 2% francouzského fondu. Takže těžko potom vyhodnotit a srovnat výsledky. Na dalším diapozitivu uvidíte, že jsme konstatovali obecně pozitivní výsledky ve smyslu navýšení národních kapacit pro zprávu hranic, zlepšení systému pro přijímání Eh, přistěhovalců a azylantů. To se konec konců týkalo Řecka, eh, kde vstoupil do eh, celého problému fond. Potom jsme také konstatovali v rámci integračního kurzu existenci jazykových kurzů a také se tam objevily inovativní přístupy k, oblast, k otázce přesídlení či návratu. Existují i místa, která se dají kritizovat, Především v tom smyslu, že příliš mnoho prostředků se věnovalo ostraze hranic spíše než azylovým systémům, což jsme zaznamenali třeba v Itálii a v Řecku. A přidělování prostředků nevychází vždy ze skutečných potřeb daného státu, spíše eh, se při přidělování prostředků řídí zkušenostmi z minulosti. Když se podíváme na první tři roky realizace tohoto projektu, tak jsme zaznamenali určitý nedostatek inovativního přístupu. Co se týče efektivity, tak eh, tam absorpční kapacita byla 90%. Nezaznamenali jsme nad rámec nesrovnalostí vycházejících z nepochopení pravidel způsobilosti žádné podvody. V případě Itálie a Bulharska e, tam takovéto případy byly. A zpráva účetního dvora a samohodnotící zprávy z těchto zemí poukázaly na to, že kontrolním systému jsou mezery. Nyní ke dvěma agenturám, Frontexu a EASu, i u těch jsme zaznamenali pozitivní výsledky. Byť pořád ještě nedostatečně přispívají ke komplexnímu přístupu migraci. Mají jaksi omezené prostředky, to už jsme slyšeli. Slyšeli jsme, jak to vypadá s počtem zaměstnanců v EASO. My jsme se ptali na to, jakou roli můžou sehrávat v bránění nelegální migrace a ta role byla nízká. Teď k efektivitě zavádění celého systému. Ve Francii ve Spojeném království byl ten systém nejúspěšnější, protože zavedli nový orgán, který má přímo v popisu práce využívat tento fond. Zneužívání prostředku, tak to vycházelo z toho, že na jednu stranu máme třeba nevládní organizace, které sehrávají důležitou roli při využívání toho fondu. Na druhou stranu je do toho zapojeno tolik aktérů a tolik subdodavatelů, že občas dochází ke zneužívání prostředků. Teď závěry. Dospěli jsme k závěru, že máme-li zvýšit efektivitu těchto fondů, tak je potřeba, aby se tyto fondy soustředovaly na jednotlivé projekty. Přidělování prostředků by spíše mělo vycházet z rizikové analýzy než z minulosti. Protože fixní částky na každou zemi eh, nepovzbuzují sdílení zátěže. pokud budou prostředky přidělovány proporčně, tak že třeba země, které mají nejvíce přijatých přistěhovalců, dostanou nejvíce peněz, tak to není nutně ve prospěch schopnosti reagovat na krize. Když jsme navštívili agentury, tak probíhala řada diskusí, které šly možná za rámec krátkodobých regulačních možností, ale v každém případě jsme se zabývali tím, že agentury by se mohly ucházet o tyto fondy tak, aby posílily své kapacity. Hovořilo se o možnosti širší integrace těchto dvou agentur a třeba se zamyslet nad tím, jestli by vůbec bylo možné je třeba sloučit. Realizace se dá zlepšit nezávislými kontrolami. A eh, kontrolami bezúhonosti těch, kteří vybírají projekty. Také je potřeba kontrolovat nevládní organizace, které se účastní projektů. Například vetovat se subdodavatele, používat systém protikorupční certifikace. Tím už jsme v podstatě na konci. audit by měl být mimo ministro vnitra, ministerstvo vnitra, protože ministerstvo vnitra je často zodpovědné za využívání těchto fondů. Děkuji. Thank you very much, um, Laura, and, um... Děkuji. Kolegyně a kolegové, máte možnost položit otázky ke všem těmto prezentacím, za které děkuji. Pan Halová má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky na pana Parosela, prosím. Jak jste říkal, Švédsko přijímá téměř třetinu nezletilých bez doprovodu, kteří žádají o azyl v Evropské unii, což je celkem zábavné, vzhledem k tomu, že Švédsko je malá země na severu daleko od Středomoří. Takže by mě zajímalo, jestli ve švédském postupu nebo v něčem jiném zhledáváme něco, co Švédsko činí tak atraktivním právě pro mladistvé bez dozoru, kteří, bez dohledu, kteří a, chtějí získat v Evropě azyl. Jak se to dá vysvětlit? Také jste říkali, že tito mladí lidé bez, nebo tito nezletili bez doprovodu nejsou finanční zátěže, ale spíše investicí. Znamená to, že Švédsku neleží na srdce tady tato nerovnováha a že Švédsku by spíš mělo být spokojené na základě této situace. Děkuji. Děkuji. Nyní Cecilky Ange prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat za vaše prezentace, děkuji za vaše zprávu a za veškeré, za veškeré informace. Musíme si vyměňovat příklady osvědčené praxe a tak zlepšovat svůj systém. Zapracovávat do něj osvědčené postupy. K tomu, co jste říkali, mám pár připomínek. Co se týče nezletilých bez doprovodu, tak ti ve všech státech ne, nespadají pod statut přistěhovalce. Pochopitelně jdou do těch přijímacích center. ale často se s nimi zachází, jako by byli státní příslušníci eh, země, která je přijímá. Někdy je to problematické. V Itálii dochází k eh, novelizace zákona přijímací politiky pro nezletilé, tak aby právě oni měli status přistěhovalce. Tak by mě zajímalo, jaké máte s tímto zkušenosti. ten limit 18 let. Máme totiž řadu organizací, které se zabývají těmi nezletilými pouze do 18 let a ne potom. Takže jsme rádi, že řada evropských agentur se zapojuje do boje proti převaděčství. A zajímalo by mne, jestli v rámci těchto projektů jste schopni zachytit tyto nezletilé ještě předtím, než jsou v podstatě zotročeni na trhu, na nelegálním trhu práce, stávají se z nich a prostitutky a podobně. Kromě toho také vím, že někdy byly obětí obchodování s lidskými orgány. A závěrem ještě k přijímacím centrům. Tam se občas setkáváme s korupcí, neužíváním prostředků. A to z toho důvodu, že ta centra jsou tak obrovská. Já si myslím, že bychom měli budovat menší přijímací centra, protože si myslím, že ty dokážou efektivněji sledovat vývoj situace a také můžeme jednodušeji sledovat financování. Také bychom měli mít eh, vždy konkrétní osobu, která se stará o danou nezletilou osobu, neměl by to být jenom nějaký eh, koncept. Barbara Spinelli, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také všem, všem přednášejícím za jasné prezentace. Eh, které odkazovali na některé body, jež mi dělají trochu starosti. Chtěla jsem se zeptat doktora Barosela na jednu věc. A to, jak to právě vypadá s mizením těchto nezletilých bez doprovodu. A tady i navazuji na to, co říkala paní kolegyně před chvílí. Víte, jak se stane, že jak si tyto nezletilé osoby zmizí? Jak se potom stane, že jsou vykořišťovány? na nelegálním trhu práce. Našli jste nějaké stopy eh, obchodování s orgány, protože to, to jsou dost hrozivé věci. A potom se chci zeptat, eh, do jaké míry je to výsledkem pomalých a restriktivních postupů zakládaných dublinským nařízením chci znát váš názor. Dnes ráno tady k tomu probíhala rozprava. Bavili jsme se o přesídlování a sloučení rodin. Zajímalo by mne, jestli by se to třeba nedalo rozšířit, když ta nezletilá osoba třeba má přátele v jiné zemi tak jestli by se nedala sloučit s jejich rodinou, protože často jak si jedou do Evropy bez doprovodu, protože už žádnou rodinu nemají. Takže těžko potom na ně uplatnit dublinský systém a slučování rodin. Ve středozemní moři se utopila, utopilo opravdu hodně lidí a Já myslím, že ani tak není problém s bojem s převaděči, ale spíše je problém, jak najít hostitelskou zemi co nejrychleji. Děkuji mnohokrát také za popis italské situace. Hovořili jste o 3,5 tisících nezletilých a potom 16 sociálních pracovnicích, kteří mají na starosti, no tak potom není divu, že jich tolik zmizí. Kolegové z Evropy by také měli vědět, že když Italové hovoří o kráse své země, tak často to myslí ironicky. Takže doufám, že ta ironie je pochopena. Děkuji. Děkuji. A nyní Cecilie Wexstrom, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat všem třem řečníkům za prezentace. Bohužel, když hovořila když hovořil švédský kolega, tak jsem tady nemohla být, ale asistentka mi řekla, co bylo řečeno. Teď ta studie k nezletilým bez doprovodu, protože já jsem zpravodajkou pro novelizaci třetího dublinského nařízení právě v oblasti a, nezletilý bez doprovodu. Tato novelizace vychází z judikátu Evropského soudního dvora, jak Evropský parlament, tak Evropská komise, tak Rada učinili společně slib prostřednictvím deklarace, že dublinské nařízení uvedou do souladu s tímto judikátem. Jde tedy o to, že by nemělo docházet ke zbytečným transferům a nezletilý bez doprovodu mezi členskými státy, protože stávající systém <clears throat> právě vede k tomu, že nezletilí v některých členských státech si vůbec netroufnou požádat o azyl, protože uh, existuje riziko, že pošlou zpátky. Takže se snaží schovávat, což konec konců vyplynulo i z výroční zprávy, protože nemáme dostatek informací o těchto nezletilí bez doprovodu, kteří nepožádají o azyl. Kdyby jejich žádost se dala zpracovat v té zemi, kde jsou, se cítí bezpečně a kde třeba mají některé kontakty a nebudou se bát, že budou posílat z jedné země do druhé, tak to určitě bude lepší jak pro ně, tak pro členské státy, protože je větší šance, že ti nezletili se zaregistrují a následně proběhne řádně proces. Také by mě zajímalo, jestli by bylo možné více rozebrat testy hodnocení věku. Kolik členských států to vůbec nijak neuvěřuje, jenom prostě vezmou danou osobu za slovo a věří jí. Jsou tyto státy příliš vysoce zastoupeny ve statistice přijímání těchto nezletilých bez doprovodu? Máte nějaké příklady osvědčené praxe eh, z nějakého členského státu? A kolegovi Hala Aho chci říci, že já jsem velice pyšná na pana Brosela, který si troufá říct pravdu, protože v mé zemi jsme pyšní na to, že máme možnost dát lidem příležitost na nový život a to právě i těm nezletilým bez doprovodu, kteří k nám přicházejí. Vy jste si uvědomil to, co vědí eh, vědci všude, že demografický vývoj je opravdu eh, obava, důvod k obavám. A pokud se nepletu, tak ve Finsku je to ještě horší s demografií. Takže možná tyto dnešní děti přinesou růst a prosperitu mé zemi, a až budou zavedena kvota, tak je ve vaší zemi. Děkuji. Děkuji, paní Winberg, prosím. Pane, och tack för en mycket Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za prezentaci. Já jsem také ze Švédska a chtěla bych říct, jak vypadá aktuální situace u nás. V minulém roce se objevilo 7 tisíc těchto nezletilých bez doprovodu. Teď to bude asi 8 tisíc v tomto roce. Možná až 12, nevím na jaké čísla se dostaneme. Já jsem toho názoru, že to je prostě vnitrostátní otázka, že by se do toho Evropská unie vůbec neměla plést a že každý členský stát by si měl sám stanovit, kolik takovýchto osob chce přijmout. Já mám pocit, že Švédsko jich přijelo příliš mnoho. Vidíme to i třeba v tom, že naši starší lidé mají problém sami najít bydlení. Zajímalo by mě, proč vůbec ta situace je taková, jaká je. Já mám pocit, že třeba když se podíváme do Švédska, tak eh, zjišťujeme, že málo kdy ověřujeme věk těchto osob, které mají být nezletilé bez doprovodu. Často jsou starší než 18. V jiných zemích dochází k takovému to hodnocení. Zjistí, že 65% těchto lidí je starší, než říká. Tyto osoby si potom vyberou Švédsko jako alternativu, protože v podstatě vědí, že tam žádné testy věku nejsou. Já jsem byla na Sicílii a tam jsem navštívila přijímací zařízení pro mladistvé, většinou muže, bez doprovodu a většina z nich chtěla do Švédska. Já si myslím, že je tam prostě něco přitahuje. Právě to, že tam ty testy nejsou. Jsou ve, ze, středozemí, ze středozem, středomoří vědí, jaká je situace ve Švédsku, chcou se tam dostat, přes moře se snaží dostat na těch člunech. A otázka je, co teda dělat s těmi testy věku? Máme k tomu nějaká doporučení? Máme k tomu nějaké směrnice? Potom jste také říkali, že většinou se jedná o chlapce nebo muže a co je tedy s těmi děvčaty? Děkuji. Děkuji. Tlumočníci končí ve 12.30, takže máte 4-5 minut. Pokuste se. Thank you, Děkuji. To byly všechno velmi dobré otázky a já doufám, že se mi podaří na ně odpovědět. Abych vyvážel ten obrázek, musím říci, že jsem neměl na mysli jenom Švédsko. Když jsem řekl, že bychom ty nezletilé bez doprovodu měli vnímat také jako určitou investici do budoucna, nikoli pouze jako břemeno. Nicméně naše zkušenosti ukazují, že tedy eh, jsou země, kde nejsou žádní žadatelé, téměř žádní žadatelé o azyl, ani nezletilí bez doprovodu. A tyto země, tyto země říkají, my bychom ale uprchlíky, kteří mají tu, správné, tu správnou kvalifikaci a vzdělání, přivítali, protože naše populace stárne. Čili ti se přesně dívají na potenciál těch eh, uprchlíků i mladiství bez doprovodu. Pro mě to bylo frustrující, jakožto eh, výzkumníka. Za druhé, není to vždycky tak, že bychom se dívali jenom entuziasticky na mladistvé bez doprovodu. Pro obce a města to často znamená velký problém, protože najít vhodné Eh, ubytování a péči eh, pro mladistvé bez doprovodu je velmi těžké a proto také některé města a obce jsou proti jejich přijímání. A to je také důvod, proč tedy vlastně mm, rozmístění eh, tohoto typu uprchlíků ve Švédsku je velmi nerovnoměrné. My se tady snažíme věc řešit, ale nemohu předstírat, že všechno je jednoduché. A pak samozřejmě se nabízí ta velká otázka, proč si lidé vybírají zrovna Švédsko a ne ostatní země. Velmi často jsou těto lidé tady v rukou eh, pašeráků nebo nějakých prostředníků, kteří je rovnou někam pošlou. A velmi často do Švédska, protože Švédsko je známo svojí poměrně velkorysou azylovou politikou. Je to společnost, která mm, má ráda děti, my jsme na to hrdí. A to je tedy, eh, taková je naše pověst a to je důvod, proč celá řada lidí volí Švédsko. Není to rozhodně proto, že by naše postupy eh, se vyznačovaly nějakými chybami. a že by si lidé vybírali Švédsko, protože mohou využít mezer v našem azylovém systému. Ale z evropské perspektivy a objektivně bych řekl, že tedy eh, lepší, lze nalézt lepší pracovní trh i jinde. A to platí zvláště pro ty eh, mladistvé. My máme velkou míru nezaměstnanosti mezi zahrani- obyvateli původně ze zahraničí a mezi mladistvými. A víme, že třeba Německo vnímá tedy tyto mladé uprchlíky právě jako takovou určitou formu eh, boje proti eh, ubývání pracovní síly je jim nabídnuta možnost eh, odborné přípravy v průmyslových odvětvích a tím pádem tedy tyto lidé i přispívají k fungování německého trhu. Jinými slovy chci říci, že ty vyhlídky v jiných zemích můžou být klidně i lepší. Pokud je o mm, dosažení plnoletosti 18 let, to může být problém, ve chvíli, kdy tento eh, mladiství bez doprovodu získá statut uprchlíka. Ale mohli bychom říct nějakým humanitárním statutem, který tedy odráží konkrétní situaci eh, člověka, který je mladiství bez doprovodu, má statut uprchlíka a brzy mu bude 18. Dosažení plnoletosti může být problémem i pro tedy mladist bez doprovodu, kteří nepožádali o azyl. To znamená, že nejsou tolerovaní eh, a, a jsou zatím tolerováni, protože jsou nezletilí, ale to také skončí, až jim bude 18. Paní Spinelli zmínila problém toho, že tito lidé eh, se nám prostě ztrácejí, někam mizí. Já nemám přesná čísla, je otázka, jestli tihle lidé mizí, protože se snaží dostat tajně do jiného členského státu. Víme, že celá řada těch nezletilých bez doprovodu, kteří dorazí k nám, už to zkusili v jiných zemích. A někteří tedy eh, mizí z těch uprchlických táborů, protože nechtějí, nechtějí být přemístěni do jiného členského státa státu a samozřejmě tady mohou být také obětí trestné činnosti. Ať už jde o obchod s lidmi nebo lidskými orgány. Nemáme žádná přesná čísla, máme určité příklady v naší zprávě, ale nemáme přesná čísla. Hodnocení věku to tady bylo také zmíněno. Já na to nejsem odborník, ale není pravda, že bychom to ve Švédsku nedělali. My to také děláme. Jestliže nevěříme eh, nějakému mladému člověku, který žádá o azyl, a máme pocit, že jde vlastně o dospělého, a ta osoba tvrdí ne, já tady nejsem dospělý, já jsem mladiství, tak může požádat o příslušné otestování. Ale členské státy k tomu tedy přistupují různě. Většina členských států používá různé lékařské metody rentgen, kontrolu chrupu, to, jak srostly zápěstní kůstky nebo klíčová kost. klíční kost, promiňte. A takovým příkladem je třeba metoda, kterou používá Belgie. Je to poměrně komplexní a invazivní postup. Já si nemyslím, že vždycky tedy to, co je technicky komplikované, je zrovna ten nejlepší postup. Stačilo by, kdyby se sociální pracovník dobře pohovořil s daným dítětem a tím ověřil jeho věk. Ehm, Já se budu vyjadřovat opravdu velmi stručně. Máme k dispozici shrnutí srovnávací studie a také plnou verzi této studie. Obojí si můžete stáhnout z naší webové stránky. Můj švédský kolega i já, protože tedy eh, zkoumáme celou situaci, chápeme, eh, jak frustrující je, že nemáme žádné konkrétní závěry. Ale migrace je velmi složitým jevem. A já tady bych chtěla zdůraznit několik jevů. Za prvé, Na základě nejnovější studie pašování lidí se tedy byla zvolena právě kategorie nezletilých, kteří jsou pašováni a v rámci průz... a to je tedy jedna z kategorií průzkumu. Je to kategorie, o kterou se bojíme. A ten italský výzkum ukázal, že ze 100 nezletilých kteří opustili Maroko, 50 je chlapců a 50 je dívek, ale my nevíme, co se stalo s těmi dívkami. Takže identifikace by také umožnila právě jak si i tyto mladistvé vystopovat, věděli bychom, kde se nalézají a e, tady, myslím, tady mezinárodní společenství může něco udělat pro jejich situaci. Ten počet prchlíků situaci, situaci velmi komplikuje, nejenom v Itálii. A je to navíc tady krize. E, za normálních okolností e, fungují určité struktury, sociální pracovníci mají víc času, mohou hovořit s lidmi jednotlivě a to samozřejmě nese výsledky. V krizových časech však eh, naše pozornost není dostatečná a možná opravdu tedy nepomůžeme všem dětem v krizi. Děkuji. Jenom chci rychle zareagovat na vaše pozorování o tom, jak to vypadá. Found that being used also to, in Italy, for instance, to, to, to. V detenčním zařízení nebo v uprchlickém táboře. My jsme tady provedli výzkum té situace. Na začátku ten obrázek nevypadal příliš veselé, ale posledních dvou, třech letech jsme eh, svědky snahy zlepšit postavení eh, zletělých bez doprovodu eh, v těchto zařízeních. Ale samozřejmě to, jak je tedy konkrétní zařízení vybaveno a, a rozděleno je v gesci členských států. Takže Evropská komise pouze provedla studii těchto podmínek. Komise se také ještě chce vyjádřit, takže vám dávám minutu. Ano, dobře, takže jedna minutka. Jde o studii, která již byla odprezentována. Není ještě finalizována. A my jsme už řekli, že v tuto chvíli se najdou určité odchylky, což souvisí s tím, že tady ta studie byla vypracována mimořádně rychle a pokrývá velké, velký rozsah informací, takže ještě bude třeba ji doladit. Pokud vím tedy, eh, vy se setkáte s kolegy z našeho direktorátu dnes dopoledne, abyste věci, odpoledne, abyste věci doladili. Budete například tedy diskutovat o jednom z vašich doporučení, které však není možné naplnit vzhledem k tomu, jak zní současná legislativa. Ale až proběhne tohle doladění, tak ta studie nabídne přesnější obrázek o tom, jak vypadá situace v reálu. Takže vy opravdu reagujete, to jsem rád, říká pan předseda. Pan předseda také děkuje panelistům. Děkuji za tyto velmi účinné prezentace, byla to skutečně obohacující diskuze. A vzhledem k tomu, že máme před sebou hlasování o celé řadě zásadních otázek, bylo velmi dobré, že jsme od vás obdrželi kvalitní podkladové informace. Navíc tedy to jednání je webstreamováno, takže máte velké publikum. A my vám všem děkujeme. Přeji příjemný oběd a doufám, že alespoň někteří z vás se ještě vrátí. A pokud ne, přeji hezkou letní přestávku. Thank you.